Uh, dear colleagues, I wonder if you could... Vážení kolegové, prosím, posaďte se, zahájíme schůzi. Please uh, be seated. Thank you. Děkuji vám. Vážení poslanci a poslankyně, vážení kolegové, srdečně vás zde všechny vítám. Zejména vítám kolegy z národních parlamentů. Vítejte mezi námi. Vítám také kolegy z Evropského parlamentu. Tento čtvrtek a pátek bude jakési prodloužení vašeho pracovního týdne. Díky, že jste přišli, díky, že se o tuto konferenci zajímáte. A děkuji samozřejmě také všem řečníkům, kteří budou za chvíli hovořit. Toto je velice důležitá konference navazující na práci europoslanců zde přítomných, eh, co se týkalo šetření prováděného v minulém volebním období. Nicméně jedná se také o velice důležité stále aktuální téma, které mnoho z vás, národních parlamentářů, řeší i na národní úrovni v členských státech. Proto je mi skutečně velkým potěšením přivítat vás na dnešní konferenci o demokratickém dohledu nad bezpečnostními, nad spravodajskými službami v EU. Výbor Libe Evropského parlamentu společně s výborem příslušným se stálým výborem eh, P a I Belgické eh, sněmovny reprezentantů hostí tuto konferenci společně s příslušným panelem Bundestagu a mm, komisí italské vlády. Děkuji všem kolegům, kterým se podařilo tyto tři parlamenty přivést pod jednu střechu. Je to velice důležitý úkol, který se nám podařilo dokončit. A jsem velice rád, že zde dnes máme 38 poslanců ze 17 různých poslaneckých sněmoven z Evropské unie a Norska, včetně předsedy eh, Belgické sněmovny reprezentantů pana Siegfrieda Brakeho, 14 předsedů výborů a 5 místo předsedů výborů. Je to skutečně celá řada velice seniorních parlamentářů pod jednou střechou. Vítám zde s radostí také členy různých expertních komisí a těles z různých zemí a poslance výboru Libe. Toto téma je klíčové pro naše společnosti i naše občany. Spravodajské služby mají za úkol chránit demokratické společnosti před hrozbami, eh, před bezpečnostními hrozbami, ale samozřejmě v demokratické společnosti i oni musí být eh, sledovány a je potřeba mít zvláštní procedury, které budou reflektovat jejich zvláštní podstatu. Účelem této schůze je navázat na naše usnesení Evropského parlamentu z 12. března 2014 týkající se e, sledovacích programů v USA, zpravodajských služeb v různých členských státech a jejich dopadu na základní práva občanů EU a na transatlantskou spolupráci v oblasti justice a e, e, záležitostí vnitra, kde Evropský parlament mimo jiné žádal o uspořádání konference Eh, se spravodajskými službami evropských národních parlamentů. Jsem velice rád, že tři národní parlamenty a jejich zvláštní komise přijali tuto výzvu a spolu pořádají tuto konferenci. Všichni to zde, myslím, vnímáme jako důležitý krok vpřed v naší spolupráci. Děkuji proto ještě jednou příslušnému výboru Belgické sněmovny reprezentantů a jímu stálemu, stále, stálému výboru PAI. Děkuji dohledovému panelu Bundestagu a italskému výboru pro bezpečnost republiky. Vím, že v minulosti byly pořádány konference v Bruselu, Římě a Berlíně a doufám, že naše spolupráce se bude dále rozvíjet. A teď bych dal slovo paní Solvita Aboltina, předsedkyni Výboru pro eh, národní eh, bezpečnost a obranu z Lotyšského parlamentu pro úvodní slovo. Tato konference probíhá za lotyšského předsednictví a je proto jedině vhodné, aby uvedla příští část naší konference. Děkuji a máte slovo. Vážený pane Morás, vážený hosté, to participate in the opening of the conference. Je mi velkou ctí, že se mohu účastnit zahájení toho, této konference věnované národní vnitřní bezpečnosti členských zemí. Jak víte, Lotyšsko předsedá Radě Evropské unie a mm, jedna z hlavních priorit, kterou jsme si stanovili, je efektivita, viditelnost společné bezpečnostní a obrané politiky i kyberbezpečnost. Co se týče externího aspektu boje proti terorismu, tak zdůrazňujeme, že se budeme účastnit řešení problému zahraničních bojovníků, financování a radikalizace terorismu. Nyní čelíme e, různým hrozbám. Státy sponzorují agrese teroristické organizace, e, radikální teroristé, kteří ohrožují naši národní bezpečnost a veřejný pořádek. Eh, povaha bezpečnosti v Evropě se v minulých letech proměnila. Eh, je ohrožována na jižní a jižní východní části eh, anex Krymu a destabilizace východní Ukrajiny ruskými silami podkopává bezpečnost suverénních států ve východní Evropě. Současně tragédie tisíců azylantů v Jižní Evropě představuje globální problém, který se bude zhoršovat. Um, hrozba mezinárodní organizované zločinnosti, e, rostoucí výzvy v kybernetickém prostoru a, e, a kroky, které jsou schopni páchat teroristé, vyžadují, že aby eh, zpravodajské služby eh, měly velice efektivní kapacity, aby efektivně monitorovaly tyto hrozby, než nás eh, než způsobí škody. Z naší zkušenosti, i když nedávné tragické útoky proběhly daleko od Lotyšska, relativně tedy v Paříži, tak musím říci, že dnes pocit bezpečí našich občanů je významně ohrožen. Pouze naše spravodajské orgány byly schopné pomoci překonat toto napětí. A to především díky mezinárodní spolupráci. Tento příklad indikuje, ehm, že bez ohledu na to, jak daleko se nacházíme fyzicky, ohrozují nás stejné globální hrozby. Demokracie ehm, a ehm, spravodajské Demokracie vyžaduje utajení. Spravodajské služby musí být silné a pracovat v utajení. Musí být současně zajištěno soukromí občanů a zodpovědnost za bezpečnost občanů nebyla nikdy významnější. Je potřeba chránit jak soukromí, tak národní bezpečnost. A toto dilema lze řešit pouze mechanizmy dohledu, dozoru. A to děláme my poslanci. Tyto mechanismy by měly být chápány a veřejnost by jim měla věřit, ale nemohou být vždy stoprocentně transparentní. My jsme nedávno s kolegy eh, žertovali o tom, že nyní Lotyši a Evropané jsou více otevřeni používání, využívání svých soukromých dat, když jim nabízí slevy v supermarketech, ale pokud bezpečnostní orgány chtějí stejné údaje, aby je mohly chránit, tak to je okamžitě považováno za eh, narušení soukromí. My, politici, musíme působit na veřejnost tak, aby občané pochopili, jaká jsou pravidla, že lidé, aby, aby lidé měli důvod věřit, že tato pravidla jsou respektována. Nezávislý dohled sehrává významnou roli v zachovávání důvěry veřejnosti ve spravodajské služby. Jejich práce musí zůstat tajná, že metody a životy našich agentů eh, musí být chráněny. Smlouva Evropské unie jasně říká, že národní bezpečnost je zodpovědností každého členského státu. Musíme ale Ehm, že, eh, si uvědomit, že abychom mohli čelit hrozbám a radikalizaci teroristů 21. století, tak musíme zvýšit spolupráci s našimi partnery, spojenci a rozhodně reagovat eh, na veřejnou parlamentní debatu o pravomocích našich spravodajských agentur, eh, aby mohli dělat svoji práci a hm, zachovat, zajistit bezpečí našich zemí. V Myšlenka bezpečné Evropy je hlavním úkolem od Evropské unie od, zač- od začátku. Tato myšlenka již desetiletí sjednocuje evropské státy. Situace není dnes jiná. Stabilita a prosperita je rámec, který nám umožní hledat lepší řešení. Tváří k vám změnám, kterými čelíme. Silná Evropa a stabilita závisí na naší schopnosti spolupracovat na všech úrovních. Měli bychom vždy se zaměřovat na to, více na to společné a méně na individuální ambice. Dnes budeme slyšet spoustu zajímavých myšlenek o uší spolupráci. Budeme schopni zlepšovat Mm, rozsah mezinárodní spolupráce. Já doufám, že tato konference bude velice plodná. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, paní Aboltína, díky za eh, prvotní seznam důležitých témat, která budeme dnes rozvádět do eh, větší podrobnosti. Teď tedy eh, zahájíme naše zasedání o dopadech dohledu nad spravodajskými službami v rapidně se měnícím světě. Mám zde potěšení přivítat Siegfrieda Brakeho, předsedu Belgické sněmovny reprezentantů a příslušného výboru, eh, který dohlíží nad komisemi PAI. Než mu dám slovo, dovolte mi eh, stručně načrtnout, jak bude probíhat naše schůze. Vyzval bych všechny poslance, kteří se chtějí účastnit debaty, aby se přihlásili, jakmile to bude možné, na začátku každého workshopu nebo každé části zasedání. Eh, ono to je eh, trošku složitější, zejména pro europoslance, protože máte různé, různě barevné kartičky, pokud vím. A ty jsou určeny pro jednotlivé části našeho zasedání. Tak teď na ráno máte růžovou kartičku eh, modrou, světle, světle modrou pro první eh, workshop a světle zelenou pro druhý workshop. No a europoslanci do toho budou pouze zvedat ruce. Takže teď na začátek je to ta růžová kartička. Já jsem si to nevymyslel, prosím pěkně, eh, ale takový bude postup. Nicméně i já, i pan Braké budeme tolerantní. Pokud se někdo jenom přihlásí, tak se může jenom přihlásit, my ho nevyhodíme. Nevím, možná eh, vzhledem k tomu, že se všichni neznáme, tak možná než začnete hovořit k věci, mohli byste se stručně představit nebo alespoň říci, kdo jste a z kterého parlamentu. Tak a po prezentacích klíčových řečníků v každé části proběhnou intervence dvou poslanců národních parlamentů a expertních těles a poté jeden europoslanec a tak dále. Samozřejmě, jak říkám, budeme tolerantní, abychom měli co nejvíce Eh, příspěvku od odborníků. Takže prosím, buďte co nejstručnější, ale eh, v rámci živé debaty eh, zkrátka postupujte rozumně. A rád bych vám také připomněl, že jste srdečně zváni, abyste přišli na koktejlovou recepci po tomto zasedání, tedy po odpoledním zasedání a bude to hned tady venku před zasedacím sálem, takže alespoň na něco se můžete těšit. Tak a tím dávám slovo panu Brakemu, který bude předsedat příští části tohoto zasedání. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane Moráesi, vážení hosté, dámy a pánové, milí kolegové, pane předsedo. Je nám velkou ctí přivítat vás zde dnes v Bruselu, v srdci Evropské unie, na této vele důležité konferenci. Je to konference důležitá, protože já jsem ze srdce přesvědčen, že téma, o kterém budeme dnes diskutovat a vlastně i zítra, bude do budoucna jedině nabírat na důležitosti. A e, obávám se, že bude důležité ještě hodně dlouho. Dámy a pánové, e, na základě zprávy výboru Libe Evropského parlamentu ve svém usnesení z 12. března 2014 Evropský parlament jasně stanovil nedostatky demokratického dohledu nad spravodajskými službami. Za prvé, zdá se, že národní dozorové mechanismy a tělesa nebyly přizpůsobeny, anebo byly přizpůsobeny nedostatečně rapidně se měnící politicko-technologické situaci eh, za poslední desetiletí. Za druhé, tento dohled je stále prováděn pouze na národní úrovni bez ohledu na to, že se zvyšuje objem vyměňovaných informací mezi spravodajskými službami, mezi členskými státy EU a mezi členskými státy EU a třetími zeměmi. A za třetí, e, to usnesení zmiňuje zvyšující se propast mezi úrovní mezinárodní spolupráce na jedné straně a e, omezenými dohledovými kapacitami na národní úroveň na straně druhé, což znamená, a to cituji, nedostatečný a neefektivní demokratický dohled. Konec citátu. Jinými slovy, ten obrázek vůbec není růžový. Národní dohledové orgány jsou obecně za to velice důsledné a já jako předseda výboru eh, pro monitorování stále komise I mohu říci, že tento belgický výbor hodnotil a e, problematicky řešil i Snowdenova odhalení týkající se belgických spravodajských služeb a to bezpečným způsobem. Nicméně bez ohledu na to posilující mezinárodní spolupráce mezi spravodajskými službami nutí orgány demokratického dohledu, aby e, na tyto e, nejnovější vývoje reagovaly ne v úplně dávné minulosti Hans Born a Loch Johnson, oba odborníci v této oblasti, uvedli pět aspektů efektivní kontroly. Za prvé, eh, dohledový orgán musí fungovat nezávisle na exekutivně, na exekutivě a nezávisle na spravodajských službách jako takových. Za další, tento orgán eh, si musí sám moci svobodně zvolit, jaký druh eh, dohledových vyšetřování bude provádět. Za třetí musí mít přístup ke všem utajovaným dokumentům a informacím musí mít schopnost eh, zachovat si svá vlastní tajemství a za páté musí mít dost zaměstnanců, dostatečné pravomoci a dostatek financí. Těchto pět doporučení plně sdílím. Nicméně jsem také přesvědčen, že vzhledem k stávajícímu vývoji těchto pět vlastností reflektuje realitu pouze částečně. Konec konců zcela zde například chybí ten mezinárodní rozměr ve svých velice extenzivních doporučeních Evropský parlament zcela jednoznačně e, se vyjadřuje k této otázce a opět cituji, komise žádá zvýšený dohled a spolupráci v této oblasti v EU, zejména co se týká přeshraničního rozměru. A opět, a to je také citát, vyzývá členské státy, aby rozvíjeli spolupráci mezi dohledovými orgány. Konec citátu. V minulosti na toto téma bylo popsáno hodně stránek, nicméně praktické iniciativy, kromě určitých bilaterálních kontaktů, e, v podstatě jsou nonexistentní. Iniciativa Evropského parlamentu při pořádání této konference je, e, si jistě zaslouží náš, naši chválu a naše díky. A teď nastal čas, aby národní dohledové orgány se chopili té ruky, která jim je podávána a já bych vám rád eh, z tohoto místa, dámy a pánové, popřál úspěšnou konferenci a plodnou diskusi. Děkuji vám za pozornost. Uh, dámy a pánové, teď je mým potěšením dát slovo panu Ilka Salmimu, šéfovi analytického centra pro spravodajské služby EU. Pan eh, Salmi nás bohužel bude muset opustit v 10 hodin, jak nám byl oznámil, takže mu bez odkladu dávám slovo, prosím. Mr. Chairman, distinguished members of national parliaments and European... Předsedo, vážení poslanci, eh, dovolte nejprve, abych vás mám poděkovat za příležitost k vám promluvit. Je mm, dobré mít příležitost prezentovat naši práci. Mám někdy pocit, že tady panuje jisté nedorozumění u naší činnosti často. Chci rozdělit svoji krátkou prezentaci na tři části. Nejprve budu stručně vysvětlím naše aktivity, jak jsme organizováni a co děláme. Za druhé chci říct několik slov o rozdílu mezi naší činností a aktivitou, aktivitami národních nebo státních spravodajských eh, služeb. Já jsem bývalý ředitel finské spravodajské eh, služby, takže znám i druhou stranu eh, věci a vím, co dělají tedy některé státní spravodajské služby, informační a spravodajské služby. Dále chci říct něco o spolupráci s Evropským parlamentem, o právním základě naší činnosti a mm, některá zjištění Evropského parlamentu nebo komise mm, činnosti INCEN. Já tady mám bohužel, mám bohužel určité ně, některé návštěvníky zdaleka v 10 hodin ve své kanceláře, takže proto mám čas jenom do 10. Pokusím se být stručný. Jsem Fin, mám 20 let e, zkušeností ve spravodajských službách, takže snad se mi to podaří. Několik základních věcí o INTCEN. My jsme ředitelství v rámci Evropské externí služby Máme asi 80 mm, zaměstnanců z téměř všech států EU. Ne úplně ze všech, někteří ještě neposlali své národní experty. Ale většina z nich, většina těch služeb je zastoupena z obou stran. Externí dimenze i mm, trostátní bezpečnostní služby. My nejsme agentura, která by měla operační kapacity. My nezbíráme zpravodajské informace, nemáme právo používat nátlaková opatření, nezbíráme soukromá data. To jsou tedy základní rozdíly naší činnosti a e, činnosti agentur v členských zemích. To je také velice relevantní z hlediska dohledu a kontroly. Minulý rok jsme zpracovali asi 500 bezpečnostních hodnocení, které jsou strategické. Neposkytujeme operační nebo taktické zprávy. Toto je eh, střednědobé, dlouhodobé hodnocení regionů a událostí, eh, kde by mohly být ovlivněny evropské zájmy. My se zaměřujeme mimo EU. Jediné téma, které zkoumáme vnitř EU, je e, boj proti terorismu a kyberbezpečnost. My jsme zorganizováni, takže máme dvě divize. První je divize analýzy, která má asi 45 národních expertů zpravodajské komunity členských zemí. Pak máme několik úředníků EU a několik lidí, jako jsem já, kteří mají zkušenosti ze zpravodajských služeb a nyní jsou mm, dočasnými zaměstnanci EU. Divize analýzy je rozdělena na sedm sekcí, čtyři jsou regionální, tři tematické Našimi hlavními klienty samozřejmě jsou je nejvyšší zástupkyně paní Morgarini a také, ale naše zprávy poskytujeme dalším vysokým rozhodovacím činitelům, jako je předseda komise, rady i e, vysokým úředníkům v komisi a externí službě. Také informujeme pracovní skupiny rady Mm, to je poměrně velké číslo briefingu a více než 500 písemných briefingů tedy, jak jsem říkal, za minulý rok. Když se podíváme na zdroje, žádné e, možnosti spěru, takže přispívá, spoleháme na příspěvky služeb členských zemí EU to je věc, kde máme monopol a proto jsme takový uh, civilní spravodajské centrum. Um, musím říci, že již působím v této funkci čtyři roky a nejenom kvantita, ale kvalita roste. Takže je tady jasná ochota agentur členských zemí nám pomáhat svými příspěvky a poskytovat mm, informace, spravodajské informace důležité pro rozhodování na úrovni EU. A to je velice cené aktivum. Já si dovedu představit, že vysoká představitelka a předseda komise eh, mají stejný názor. Eh, divize externích vztahů se zabývá eh, informacemi z otevřených zdrojů. My nemáme právo mm, dělat jakési ta, nějaké tajné operace, to znamená, máme přístup k informacím, které jsou veřejně dostupné. To je ale také velmi užitečné. Um, další důležitý zdroj jsou zprávy z evropských delegací, těch je 140 delegací, takže jejich informace, jejich zpravodajství je velmi cené. Jediná naše vlastní kapacita je spolupráce s eh, Evropským satelitním střediskem ve Španělsku. Máme přístup k EU Substance, což je velice cené v, v současnosti, vzhledem k krizi, která v současnosti probíhá v blízkosti našich hranic. Um, naše Ehm, produkci, no, naše výstupy jsou důsledkem spolupráce s vojenskými protěžky. Um, ehm, a to je přání také našich hlavních eh, klientů, abychom tady poskytovali zpravodajské informace z jednoho centra. Já mm, věřím v tuto koncepci, kde můžeme kombinovat civilní i vojenské aspekty v našem zpravodajství. Již jsem zmínil, jaký je rozdíl tedy, že nemáme mm, právo sbírat data. Eh, z hlediska soukromí je především to, eh, tento poslední věc důležitá, že si musíme uvědomit, že toto je skutečně mm, ten případ. My toto právo ani nepotřebujeme pro naši činnost. Naše zprávy nejsou takové, že bych to vyžadovalo nějaký sběr osobních dat jednotlivců. My děláme pouze strategické analýzy. Velice zřídka, pokud vůbec jednotlivci um, si hrají roli, nehrají roli v tom, že bychom měli nějaké složky na jednotlivce. Když se podívám na to, co bylo nedávno řečeno o našich aktivitách, tak um, um, byl, je, je, tady padlo jedno důležité prohlášení, které se týká role INCEN a to, jak činnosti INCEN by měly být monitorovány. Pokud mohu, tak budu citovat část této zprávy. Um, Eh, zpráva vyzývá HRP, e aby pravidel, pravidelně informovala o činnosti INCEN, což je součástí Evropské externí služby, eh, příslušné orgány Evropského parlamentu, včetně dodržování základních práv a, a příslušných pravidel o zachování soukromí. Zlepšení dozoru parlamentu, externí dimenze evropské politiky. Pak ta zpráva pokračuje. Vyzývá komisi, HRVP, aby prezentovali návrh právního základu činnosti incent, pokud by budoucí kompetence v oblasti um, um sběru zpravodajských informací eh, byly předpokládány, pokud měl dopad na eh, bezpečnostní strategii EU. Takže tam kondicionál v tom případě, že pokud by naše činnost přešla více Mm, se stala více operační, operativní, tak pak by musel existovat mechanismus dozoru příslušný. E, mm, v příští budoucnosti tomu tak e, ale nebude. Komise také odpověděla na tuto zprávu mm, a Incent je součástí externí služby. A z tohoto hlediska um, Incent je um, v rámci rozhodnutí rady již um, součástí externí služby a příslušná rozhodnutí platí i pro Incent. Na závěr chci říci jednu věc, která se objevuje mm, čas od času, když hovořím o činnosti incent. A to je otázka, eh, zda jsme schopni kontrolovat ty příspěvky poskytované členskými státy. Jedna věc. Všechny příspěvky jsou dobrovolné člen, těch služeb členských zemí. Neexistuje mechanismus. Můžeme jenom žádat. Nemůžeme nutit nikoho to musíme říci jasně. Ani nemáme přístup k tomu, jak se ty informace sbírají, nebo jaké systémy se k tomu používají. Ale, a toto by měl být východisko, Evropský soudní dvůr ve stanovisku z roku 2013 řekl, že princip vzájemné důvěry mezi členskými státy je základní principem evropského práva. A to souvisí i s tím, že členské státy nemohou kontrolovat, zda jiné členské státy dodržují garance základních práv EU. A na to spoléháme. Máme tedy to východisko, že všechny informace se sbírají podle národní legislativy a v souladu se závaznými mezinárodními pravidly a umluvami, Takže i to je důležité téma, které je třeba zdůraznit. Jenom na závěr. Neexistuje tedy mechanismus někomu eh, ukládat úkoly, ale máme velice funkční mechanismus žádosti. Žádáme informace a dostáváme tisíce odpovědí ročně. Také dostáváme spoustu příspěvků bez žádosti, což ukazuje, jak ochotné jsou agentury členských zemí podporovat rozhodování na úrovni EU. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Salmi, děkuji za přehled vašich aktivit ve Finsku. A vážení pane kolego, bohužel pan Salme musí odejít v deset, takže já bych navrhoval, abychom ty otázky na něho směřovali i hned. Pokud máte nějaké otázky na pana Salmiho, prosím, zvedněte své karty nebo ruce, nebo... Ano, prosím. Mr. Voss. Vos. Eh, eh, Krásný dobrý den, já se jmenuji Sanchez, jsem ze španělského parlamentu a rád bych se zeptal pana Salmiho. Eh, vy jste zvýraznil při třech příležitostech třikrát a proto to považujete za nesmírně důležitý prvek pro práci Incentu skutečnost, že se neschromažďují úsobní údaje tam, a že je to založeno na dobrovolných aktivitách jednotlivých vnitrostátních národních spravodajských služeb. Eh, co se týče evropských spravodajských služeb, nedomníváte se, že by tady bylo nutno zvýšit kapacitu pro možnost schromažďování údajů a nebylo by žádoucí tímto prostředkem zvýšení možnosti činnosti evropských spravodajských služeb, aby mohli eh, vyžadovat na základě eh, regulérních zásad získávání informací od eh, partnerských spravodajských služeb. Možná, že by to byla cesta pro to, aby ta spolupráce mezi jednotlivými evropskými spravodajskými zpravodajskými službami mohla být větší. Kdybyste se mohl představit, prosím, pane kolego. Ignacio Sanchez from the Spanish. Ignacio Sanchez ze španělského parlamentu. Um, Děkuji vám. Kolegové, eh, co se týká národních parlamentů, tak tady máte uvaděče, dejte jim prosím kartičku a své jméno Eh, je tady trošku meziparlamentní konflikt. Uveďte prosím své jméno, zahlašte se, eh, u europoslanců je to jako obvykle tedy. Já vím, že to je složité, ale nedá se nic dělat. A pak je tady ještě jedna žádost pan, pana Fose. Prosím, prosím. Děkuji mnohokrát. Nejprve tedy jsem pochopil, že neprovazujete žádné vlastní operace, proto nepotřebujete žádnou kontrolu, ale mě by také zajímalo, zda vaše poznatky nedováváte jenom na high potentials, ale nehlasíte, hlasíte je také zpět jednotlivým národním spravodajským službám. A potom, co, tam, co vlastně děláte? Posuzujete situaci v určitých zemích nebo k určitým situacím pro bezpečnost pro EU instituce a nebo jako doplnění k nějakým evropským operacím Evropské unie tedy. A třetí krátká otázka, spolupracujete také s Europolem, Interpolem nebo s pravodajskými službami třetích států? A mm, bylo by dlouhodobě smysluplné vůbec provádět nějaké operaci, nebo nebylo by lepší to koordinovat prostřednictvím národních spravodajských služeb? Eh, a ask... Eh, děkuji. Paní Intveld má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Předpokládám, že teď se ptáme pouze na Intcen a pak na všechno ostatní později. Dobře. Musím říct, že eh, tento dialog zde v parlamentu proběhl již mnohokrát a zatím mi stále není jasné, co Intcen vlastně dělá. Vy jste uvedl všechny ty věci, které neděláte, ale mně stále není jasné, co tady vlastně děláte. A zcela upřímně řečeno, říci si, no tak my jsme v podstatě jenom taková poštovní doručovatelská služba, kam někdo může dát informace a někdo si je tam tu třeba vyzvedne. To není příliš důvěryhodné, zejména když víme, že několik národních spravodajských služeb v EU překročili své pravomoci a špehují lidi z jiných členských států, špehují instituce v jiných členských státech, velice úzce spolupracují se s americkou CIA, a to i na nelegálních operacích. A konec konců, myslím si, že jste to byl vy, kdo řekl eh, v návaznosti na zprávu amerického senátu na operace CIA a tedy důkazy o mučení. Vy jste řekl, podívejte, my nemáme žádný způsob, jak bychom zjistili, jaké jsou zdroje těchto informací, které dostáváme. Takže No a pak přijdete sem a říkáte, no dobře, ale dohled není moc zapotřebí, protože v podstatě jsme pouze úředníci. Já si myslím, že už je čas a už potom volám celá léta, aby byla uspořádána efektivní kontrola. Je to úkol i tohoto parlamentu. Naléhavě potřebujeme vyšší transparentnost o tom, co dělá INCEN, jaké druhy informací e, zpracováváte kolega ze Španělska to vlastně také řekl. Vy můžete říci, že nezbíráte ve skutečnosti osobní údaje, a já vám věřím, ale to není to samé jako říct, že nespracováváte osobní údaje. Takže vy evidentně jste velice opatrný se slovy. Já osobně bych byla proto, aby z Incenu se stala Eh, plná evropská instituce, ale v řádném smluvním rámci, v řádném právním rámci, což zahrnuje mimo jiné i řádný dohled. Děkuji. Děkuji vám, paní Intervelt, paní Laurestin. Thank you very much. Děkuji vám. Eh, asi svým způsobem trošku navážu na to, co říkala Sophie Intervelt eh, o tom vlastně, jakým způsobem přispíváte do tohoto systému. Sbíráte znalosti z členských států, ale pokud správně chápu, tak vaše analýza se netýká členských států, týká se celé EU. Chci se proto zeptat, co to vlastně je ta e, vnitřní e, bezpečnost EU, jaké jsou ty základní e, dimenze, jaké jsou ty základní hrozby, když se podíváte ne na členské státy, ale na EU. A konkrétně, Jakou roli v tom hraje kyberbezpečnost? Vy jste to zmínil, eh, je zde kyberbezpečnost a, eh, kyberbezpečnost a bezpečnost informací. Víme, že v současném světě je velice důležitá informační válka. Děláte nějakou analýzu ze strany EU, jaké jsou hrozby pro EU v tomto novém prostředí? Děkuji, paní Loristin. A nakonec pan Stucci z italského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se chtěl zeptat, protože jste hovořil o této možnosti jak zde, tak i při jiných setkání, že existuje možnost jednotné spravodajské činnosti na evropské úrovni zejména v oblasti terorismu a kyberbezpečnosti. Samozřejmě ne, co se týče eh, ekonomických spravodajských služeb, kde jednotlivé státy často mezi sebou stojí v konkurenci. Jak na základě tohoto této situace nahlížíte na roli Incentu, protože to je eh, pravděpodobně role, která by měla být nově koncipována na základě toho, co jste dělali do posud. Salmi. Děkuji, pane Stuky. Pan Salmi. Děkuji vám, pane předsedo. Pokusím se eh, odpovědět na všechno. Eh, začnu tím, eh, na co se ptal pan Sanchez, na ty osobní údaje. Navazuje to trošku také na poznámku otázku paní Intervelt, co se týká osobních údajů obecně. My nezbíráme ani nespracováváme osobní údaje, aby to bylo naprosto jasné a v tomto smyslu e, to není vlastně ani důležité pro naši aktivitu. E, otázka je tedy, co dělá těch 80 lidí, když neděláme toto. Vyprodukovali jsme 500 zpráv, většinu z nich vysoká představitelka sdílí také s příslušným mm, zvláštním výborem zde v parlamentu, která se s ním často setkává a diskutuje o naší aktivitě. Myslím si, že to funguje zatím poměrně e, úspěšně. Sběr osobních údajů. Pokud vím, Frontex a Europol působí v rámci jiného právního rámce v tomto ohledu a myslím si, že pro jejich aktivitu je daleko důležitější, aby měli možnost do určité míry s osobními údaji na evropské úrovni nakládat. Pro nás toto není podstatné. Otázka pana Fosse. Eh, a máte pravdu, měl jsem to zmínit hned na úvod. My sdílíme eh, všechny naše zprávy i s členskými státy, oni se tam dostávají prostřednictvím dvou kanálů. Jednak prostřednictvím zpravodajských služeb a pak prostřednictvím ministerstev zahraničí. Ty dostávají všechno. Kromě tedy těch not a briefingů, což jsou jaksi osobnější dokumenty pro vysokou představitelku nebo pro naše jiné klíčové zákazníky. Takže ano, existují jednoznačné jasné kanály i do členských států. Není to tedy jednosměrná ulice, jak jste vy naznačoval. Dále, bezpečnost pro evropské instituce. Ne, my za toto zodpovědní nejsme. Každá instituce má svůj vlastní direktorát, své vlastní ředitelství nebo oddělení bezpečnosti, ať už se jedná o fyzické bezpečí nebo eh, bezpečnost zaměstnanců nebo bezpečnost informací. Možná čas od času jim radíme eh, ve věci různých hrozeb a tím už se dostávám k otázce kyberhrozeb. Vypracovali jsme dokumenty o kyberhrozbách, které hrozí v Evropě a které hrozí evropským aktérům. Eh, snažíme se postihnout jak si ten velký obrázek, odkud ta hrozba pochází, proč je pro nás zajímavá a jak ji řešit. Otázka na spolupráci s třetími státy. Zatím je ta spolupráce velmi omezená. V podstatě spočívá v tom, že my své hodnocení stavíme na příspěvcích ze spravodajských služeb členských států. A pak, když máme cokoliv sdílet s třetími státy, tedy státy mimo EU, museli bychom jít zpět za těmi původci informací a požádat je o souhlas. Což je složité a Vím, že členské státy chtějí mít tyto vztahy přímo s těmi třetími státy osobně, takže naše spolupráce je omezená a nemáme možnost cokoliv sdílet, co jsme na toto téma sepsali. A to samé platí i o všech ostatních mezinárodních organizacích. Otázka na budoucnost. Potřebujeme Evropskou spravodajskou službu? To je politicko-právní téma a je to zcela mimo můj rámec rozhodovací, ale je potřeba pamatovat na to, že národní bezpečnost patří do kompetence členských států. Pokud platí tato premisa, a pokud by vzniklo jaksi porozumění o tom, že je potřeba posunout se směrem za nějakou evropskou bezpečnostní agenturu, pak to musí rozhodnout členské státy rada a pokud já vím, tak by to muselo znamenat nutně i změnu Lisabonské smlouvy. Takže v tomto ohledu si nemyslím, že se to někdy brzy stane. Také jsem e, přemýšlel o obavách o naše aktivity je pravda, že e, tento dialog probíhá už poměrně dlouho a e, já bych se rád zavázal k tomu eh, po diskusích s předsedou tohoto výboru, zda by bylo možné, aby příslušní poslanci přijeli do Incenu jednoho krásného dne a abychom si tam sedli a probrali, co všechno děláme, jak to děláme a co jsme dělali za poslední léta, aby se, abych tak řekl, vyjasnili určité ty pochybnosti, které tady eh, zdá se mohou stále, stále býti. Já si myslím, pane předsedo, že jsem snad pokryl všechno. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Eh, máte expertní načasování, je 10 hodin. Díky, že jste přišel. Eh, dámy a pánové, teď je mi velkou ctí představit vám pana Davida Bigforda, bývalého právního ředitele eh, bezpečnostních agentur MI5 a MI6 Anglie. pane Bigforde, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, za pozvání. Je mi velkou ctí zde moci vystoupit. Evropský soud pro lidská práva nastavil velice vysokou laťku pro informace sbírané spravodajskými službami, než mohou tyto na základě informací jednat. Spravodajské služby tento vysoký standard přijímají, protože kdyby ho nepřijmuli, porušili by tím práva těch, kterých se ty informace týkají. Analýza se stává se složení eh, fragmentů informací z elektronických a jiných zdrojů a velice často eh, je to činnost dělaná pod tlakem a často činnost nebezpečná. Ty informace jsou pak kontrolovány a překontrolovávány, než se eh, nastartují další kroky. Bezpečnostní agentury musí získat dostatečné průkazné informace, aby mohly provést náležitou eh, analýzu, přičemž používají i elektronické informace. Eh, rád bych zdůraznil, že hovořím o rozsahu elektronického dohledu, nikoli o povolení a dohledem nad ním. K tomu se dostanu poté. Eh, celá řada různých organizací a skupin na ochranu práv občanů chce tento rozsah omezit. Často se říká, že se hovoří pouze o prevenci teroristických útoků a ignoruje se přitom hodnota informací v dlouhodobých šetřeních ze strany agentur a um, ignoruje se zcela také aspekt tzv. negativních informací, které nám umožňují soustředit se na relevantní cíle, což zvyšuje riziko. V tomto kontextu uh, je potřeba ptát se na uh, logiku vůbec elektronického dohledu, pakliže se vždy musí zajišťovat, zajišťovat, aby probíhala řádná analýza. Musíme se v první řadě ptát, zda analýza je užitečná. Ano je. Jen eh, v letošním roce se zatýkají teroristé v podstatě každý rok. V loni to bylo 327 lidí, 600 eh, lidí odjelo z Velké Británie do Sýrie a eh, 300 z nich eh, bylo eh, bezpečnostním službám naprosto neznámých. Každý týden stahujeme z internetu zhruba tisíc stránek extremistického materiálu. Bezpečnostní služby bojují s tím, čemu se říká eh, tvorba skorumpovaného kultu lidí, kteří rekrutují odpadlíky, kriminálníky a lidi ze zranitelných skupin. Skupiny činné v občanské sféře chtějí všechny tyto lidi chránit, nicméně tím, že vystupují proti dohledu, zvyšují riziko. A to platí pouze pro terorismus. Podíváme-li se na organizovaný zločin, obchod s lidmi, otroky, dětskou prostituci a tak dále, to všechno jsou také velice důležitá témata. Když jsem byl jmenován právním ředitelem eh, britských bezpečnostních služeb, eh, byl jsem vůči těmto skupinám, sympat, eh, sympatizoval jsem s těmito skupinami. A e, proto si myslím, že je důležité zohlednit ochranu jejich klientů a nejenom e, titulky v novinách. Co je velice důležité, a já to podporuji, je justiční opodstatnění jakéhokoliv elektronického dohledu ze strany bezpečnostních služeb a patřičný dohled nad takovýmto sledováním a důsledku, které z něho plynou. Je důležité vyvážit stát a jednotlivce. Konec konců i to obsahuje Evropská umluva o lidských právech, mimo jiné například případ Leandr versus Švédsko. V tom případě soud uznal, že je potřeba vyvažovat potřeby na sběr informací ze strany spravodajských služeb a práva jednotlivce na soukromí. Soud vydal příkaz, který, na základě kterého se stanovil základ pro práci této agentury a opodstatnění nutnosti a proporcionality činnosti těchto agentur. Hodnotila se tedy rizika a možné přínosy pro národní bezpečnost a soukromí jednotlivce. A nakonec zde v tomto případu byl stanoven také požadavek na celkový, eh, celkový dohled. Pak to bylo pozměněno dalšími rozhodnutími, eh, která uvádím jako doplnění tohoto případu. Jinými slovy, bezpečnostní agentury mohou provádět svou práci, ale nebude docházet ke zneužití pravomoci. Na základě případu Leander Eh, eh, vidíme například eh, případ Klaas versus Německo z roku 1978, kde soud stanovil, že nejlepší povolení tajného sledování je povolení ze strany justice. Šlo o zásah do práv jednotlivce, který ale musí být jasně řízen a dohlížen justicí, která je v tomto příslušným orgánem ve státní správě, protože zajišťuje nezávislost, nestranost a řádné procedury. Problém je, že od případu Leander a Klaas se nejen vyvinul svět, internet, ale také se zvýší rychlost komunikace, včetně komunikace šifrované, například tzv. dark web. Teroristé a mezinárodní organizovaní zločinci mají přístup k těmto kanálům komunikace a mohou je využívat k obcházení investigativních a agenturních služeb a mohou útočit na naši společnost a podkopávat naše společné hodnoty. Spravodajské služby často velice správně potřebují rozšiřovat své pole působnosti v oblasti sledování, aby to, této hrozbě mohly čelit. Tím pádem musí stále více prošetřovat elektronickou komunikaci. Eh, od dnů eh, jednotlivých odposlechů telefonů se posouváme do sledování e mailů webových domen, sociální médií, eh, VOIP a jiných možných elektronických druhů komunikace. Jednoduché dny komunikace, kde v podstatě stačilo telefonní číslo, čas a doba kontaktu, se rozvinuly. Teď to je podstatě škála věcí, taková mozaika, která se stává z e-mailu, SMS zpráv, internetových stránek a tak dále. A toho jsou stovky a tisíce za jediný den. Většinou se tomuto a informacím o tomto říká metadata, nicméně pro mě je to dosti vágní. Je potřeba mít jaksi komplexnější referenci k tomuto tématu. Takže když nějaká podezřelá osoba je v kontaktu s ostatními, je potřeba schromažďovat sady dat o tom, koho kontaktuje, eh, jak a o čem, čímž pádem sbíráte eh, data o celé řadě lidí. Toto je druh elektronického sledování, který bezpečnostní agentury potřebují k efektivnímu provádění svých úkolů. Eh, někteří lidé by říkali, že rozsah těchto informací musí být omezen a povolování takovéhoto sledování musí být jaksi důslednější, než, jak dokonce říká Soud pro lidská práva EU, Eh, včetně toho, že by se měl stanovovat kurátor pro jednotlivé případy. Nicméně jiní experti říkají, že veškeré elektronické sledování v tomto rozsahu je nutné a že by eh, rozhodnout o tom sledování měla exekutivní eh, větev, včetně například parlamentu. Například v Německu podle aktu G10 je možné, aby povolení ke sledování vydával tribunál složený mimo jiné správníků. Ve Spojených státech ehm, se toto povolení udává pouze pak, že existuje eh, rozumná míra podezření, že se jedná o eh, daný cíl, což jsou oba přístupy, které mají své výhody. Ehm, když se na ně podíváte ve světle světa, kde hrozí terorismus a organizovaný zločin, který je přeshraniční, eh, myslím si, že asi slovy Laurela a Hardyho by to byl eh, pořádný nepořádek. Pokud se vrátíme eh, k rozhodnutí Soudu pro lidská práva v případě Leandr, eh, tak vidíme, že nic z tohoto technického vývoje neovlivňuje vyvážení práv, tedy vyvážení práv mezi státem a jednotlivcem. Je potřeba uznat, jak, před jak složitou situací stojí bezpečnostní služby, tím, že se jim zkomplikují procesy povolování. Čím složitější ten proces je, tím víc času uplyne a tím víc času mají teroristé a organizovaní zločinci, přičemž čas hraje kritickou úlohu. Je potřeba eh, toto zohlednit při vytváření jakýkoliv nových dohledových organizací, které navrhují eh, eh, instituce činné v oblasti práv občanů. Je potřeba si uvědomit, že velice často ani Tyto nové agentury nesplňují požadavky případu Leandr. Případ Leandr jasně říká, že zpravodajské služby musí provádět svou práci, e, přičemž budou uznávat národní právo a budou v případě elektronického sledování podléhat dohledu ze strany jednak příslušných orgánů dané agentury, ale i ze strany třeba Národního parlamentu, e, kde existují instituce, které toto mají na starosti. Ehm, předběžná autorizace eh, měla probíhat strany justice. V poslední reformě výboru eh, dohledu tento výbor eh, konstatoval, že autorita k elektronickému sledování nemůže obsahovat souhlas k diplomatickým otázkách. Justice není schopná reagovat na diplomatické a politické otázky, to všem bylo označeno za non sequita. Soudci nemohou být zodpovědní v tom smyslu, že formální eh, odvolání není k dispozici. To je pravda, ale v tomto kontextu nezávislý dohled bude mít působnost na e, schvalování dohledu. Nelze argumentovat proti tomu, by justiční orgány e, měli, e, poskytovali povolení k elektronickému dohledu. V tomto případě operace organizované zločinnosti nesou pouze v pravomoci spravodajských agentur. Jiné orga- agentury mohou organizovat tajné operace a e, to ovlivňuje justiční pravomoci. Všechny tyto instituce mají zajišťovat bezpečnost a soudci si toho vědomi. Jsou pod tlakem. Pod tímto tlakem exekutiva dělá politiku, co se týče rozsahu ale současně každodenně rozhoduje o intruzivním dohledu. A to je omezené za, na tento účel. Tajné, tajný dohled je jenom součástí akcí proti podezřelým z terorismu. Jiné informace se schromažďují jinde a někdy jsou velmi citlivé a vzniká dilema, eh, komu je možné to sdělit. Tyto tlaky ovlivňují um, přiměřenost, eh, rovnováhu, když se žádá o to povolení a když se mm, zvažuje jeho udělení. Exekutivní orgány, ať v první instanci nebo poslední instanci, mm, eh, jsou, jsou pak tato povolování nežádoucí i ehm, neúčinné. Je zajistit rovnováhu práv podle případu klas Eh, pravomoce mm, dohledu nad jednotlivci je příznakem policejního státu a je to možné pouze pro ochranu demokratických institucí. Na jiné úrovni ex post facto dohled nemůže v rozumném časovém rámci zajistit vyšetření, prošetření každého případu tajného sledování. Soudce Burton, komisař, který dohlíží nad elektronickým sledováním, řekl, že není možné zajistit, eh, aby bylo kontrolováno všechno, co se poskytuje. Problém je, že ex post dohled je eh, otevřený, je ohrožený, otevřený útokům. Pokud bude justiční autorizace podle případu Klás, tak jak by se to mm, vykonávalo, je jasné, že problémy vznikající z komunikaci Data Plus o osobních datech a rychlý rozvoj elektronické korespondence vyžaduje eh, jiný proces autorizace. Mělo by to být formální justiční autorizace, jako v USA, Německu, Švédsku, nebo existuje rychlejší metoda justiční autorizace eh, s technickými vstupy. Mm, nejlepší systém by byl zajistit, aby soudci mohli přímo působit v každodenní operaci zpravodajských služeb, aby autorizovali veškerý dohled na místě a byli schopni zvážit práva státu i práva cílených osob. A ty jejichž práva byly, byly ovlivněny. Soudcům by měli radit nezávislí experti, aby mohli rozhodovat ve světle posledních technologických e, novinek. Díky tomuto by exekutiva nebyla jaksi cílem útoku, uspokojilo by to veřejnost i občanské eh, organizace občanské společnosti a odpovídalo příkladu Lender Class. E, podstatě to vyplývá z toho, co autorizační orgány v současnosti dělají. Ale mm, i když soudy chtějí minimalizovat, mají minimalizovat riziko zneužití informace, tak justiční právní jistota je k dispozici v případě, že justice v rámci spravodajských organizací si je vědoma celku celých eh, všech aspektů operací a technických aspektů. A díky tomu také soudci mají zkušenosti se zvažování důkazů expertů a jejich kariéra je založena na nalezení rovnováhy těch práv. Právo zasahovat do vyšetřování v jakékoliv fázi musí být mm, lepší systém než to, aby spravodajské orgány se musely obracet na externí autorizační orgán. Eh, práva všech těch, kteří spadají nebo kteří se dotýkají zpravodajské služby, budou lépe chráněny soudcem na místě než nějakým externím orgánem. Když jsem tady byl naposledy, tak vaši kolegové z Francie kývali. Já jsem popsal francouzský systém jako nejlepší příklad toho, co navrhuji. Od té doby francouzská vláda má legislativu, která tento systém vlastně ničí. A exekutiva se stává mm, zodpovědnou za dohled, elektronický dohled. Stejné jako v Británii. Mark Travedy, francouzský soudce, odpovědný za toto, řekl, že tato nová legislativa nemá dostatečnou justiční revizi. A věřte mi, jako ředitel pro právní otázky Mm, tlak, být pod tlakem exekutivy není dobré. Já věřím, že nejefektivnější cesta vpřed pro elektronický dohled je umožnit um, orgánům v trestním stížení, aby mohli dělat svoji práci s dohledem justičních orgánů, nezávislou technickou expertizou a ex post parlamentním eh, dohledem na vysoké úrovni. Děkuji vám. Děkuji, pane Bigford, na tuto velice hm, zajímavou a hm, eh, obsáhlou prezentaci. Pokud máte nějaké otázky, pan Vojt, pan poslanec Vojt. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo a pane Bickforde. Eh, vy jste eh, se velice zajímavým způsobem vyjádřil o specifických citlivých kanálech, které nelze veřejně projednávat. A myslím si, že jste tady jistě měl na mysli i Německo, kde na základě určitých ustanovení příslušných smluv stále existuje možnost a právo, eh, aby německé firmy a němečtí občané byli kontrolováni na základě telefonických odposlechů. Eh, Ehm, ale eh, nemůžeme kontrolovat zahraniční spravodajskou eh, službu. Eh, a v tom případě byste musel ehm, ve Velké... Já bych se chtěla zeptat, jak je to ve Velké Británii. To byste asi museli nechat kontrolovat i zahraniční zpravodajské služby, jako se to dělá v USA. A nebo to prostě patří k záležitostem, o kterých se nehovoří a o který, které nemohou být vůbec kontrolovány. Next question by... Či otázka paní Infeld. Ano, pane předsedo. Nejprve otázka na vás, pokud mohu. Já musím říct jako obecná poznámka, já jsem trošku znepokojena, když poslouchám celý ten panel. Máme mít tady eh, jednání o dohledu a tady zatím slyším jenom, proč dohled není nutný anebo i nebezpečný. Mně se zdá, že tajné služby jsou trošku jako bankéři, naprosto neochotní a neschopní se poučit z chyb, kterými jsme byli svědky v posledních letech. My jsme viděli, jak se tajné služby chovaly jako kovbojové, a já jsem byla šokována prohlášením paní Abutina, ne, a Boltiny, ehm, vy vůbec nechápete věci, jako jsou občanské společnosti, kontrola, demokratický dohled. Tajné služby pracují pro občany, ne, a, ne naopak. A proto máme demokratický dohled. To je přesně mm, to, čím se lišíme od di- diktatury. Ehm, e, první otázka, co e, se týče stavu um, vyšetřování uh, hackingu Belgacomu. Jak vypadá vyšetřování mikrofonů, které byly v, v budově rady uh, objeveny před deseti lety? Co se stalo? Stále to nevíme. Je pravda, že firma nebo společnost, která vyšetřuje, nebo agentura, eh, ten holandská společnost teda vyšetřoval ten Belgakom, tak jim bylo řečeno, že mají mm, skončit, e, protože něco objevili. Neměli se toho účastnit američané, všechno to bylo pohřbeno někde v šuplíku. Pak otázka na vás. Jak můžete říci, že dohled není nutný? A nebo, že to, co máme, stačí? Známe Belga Comprism, CIA, e, ta zadržovací centra. A doposud ani jedna evropská vláda nebyla povolána k odpovědnosti. Ani jedna evropská vláda. Přičemž víme, že všechny členské státy byly informovány. Co má to? Spolupráce s mezi Bundesnachrichtendienst a NSA. Můžu pokračovat dál a dál. Všechno, co se v posledních letech objevilo, jsou informace o tajných službách, které překračují své pravomoci. Jak kredibilní je tedy ten argument, že dohled brání vaší, ohrožuje vaše aktivity? Je na čase, aby ten dohled konečně začal fungovat a pan Vojt správně zdůraznil, že problém není mechanismus dohledu na národní úrovni, národní spravodajské služby, ale přeshraniční spolupráce mezi tajnými službami, která není předmětem žádného dohledu. Vy máte chránit naši demokracii a svobodu a já jsem skutečně velmi znepokojena. Děkuji, paní Infeld. Odpovím během několika minut, ale nejprve otázka pan Štrebla z Německa. Prosím. Já se jmenuji Štreble a jsem členem Německého spolkového sněmu, tedy Německého parlamentu, a jsem rovněž členem parlamentního kontrolního gremia a pro kontrolu zpravodajských služeb a jsem členem eh, prošetřovacího výboru v záležitosti NSA. A já bych rád od pana Brákeho a také od pana Pickforda Eh, se rád dověděl, protože mám pocit, že tady o parlamentní kontrole eh, neřekli, že by to bylo nezbytné. Pan Beckford už řekl, že i důvěrné informace se musí dávat parlamentnímu orgánu, pakliže taková kontrola je vykonávána. Ale jak to vypadá v praxi? V praxi to vypadá tak, že když německá spolková vláda Eh, má dát důvěrné informace tomuto vyšetřovacímu výboru, vláda eh, Spojeného království hrozí tím, eh, že přeruší kontakty z pravodajských služeb, když německá vláda dá parlamentnímu gremiu důvěrné dokumenty. Taková je praxe. No ostatní je teorie. A také nechápu, proč jako Evropský parlament a jediný eh, Evropský parlament se nezaobíráte víc tím, že my v Německu v současné době máme podezření, máme odůvodněné podezření, že NSA eh, při svých špionážních akcích v Evropě za pomoci Bundesnachrichtendienstu eh, špehuje evropské instituce, instituce Evropské unie, evropské politiky, především francouzské politiky a také evropské podniky. To Eh, se vůbec, na to se vůbec nedbá. To ukazuje, jak důležitá by měla být spolupráce evropských zemí, eh, zejména v této oblasti kontroly zpravodajských služeb a musíme nalézt prostředky i cesty pro to, jak evropská kontrolní gremia parlamentu mohou dospět ke konkrétní spolupráci. Jinak eh, Eh, takovouto eh, širokou špionáž, eh, zejména ze strany NSA, nebudeme moci kontrolovat. Děkuji vám, pane Štrble. Pan Moraes. Děkuji, pane předsedo. Má otázka na pana Bigforda měla být na téma parlamentního dohledu, ale na úvod bych řekl ještě v souvislosti s tím, co říkala paní Intervelt a tady pan kolega Víte, já jsem nic neříkal, já jsem tu konferenci pouze uvedl. Evropský parlament eh, nemá vlastně žádnou přímou kompetenci v oblasti dohledu. My eh, ve svém šetření jsme pouze sledovali, jak to vypadá s parlamentním dohledem v členských státech. Paní Intervelt uvedla jeden příklad eh, Belgie, ale my žádáme efektivnější dohled. Myslím si, že je jasné, co říkáme a používáme veškerý náš politický vliv, abychom ukázali na anachronistickou situaci v některých členských státech a na obtížnou situaci jinde a vyzýváme po efektivnějším systému. Nepředstíráme, že máme v této oblasti právní kompetence. Otázka, pane Bigford, na kterou jsem se chtěl zeptat. Děkuji vám za velice eh, detailní právní rozbor. Nevím, jestli o tom mluvila už paní eh, Intervelt, ale jak jsem to správně pochopil, pan Bickford zabíhal do detailu v oblasti parlamentního dohledu. Porovnával eh, dynamiku situace dnes, eh, kdy Francie přijímá zákony, které ji přivedou vlastně na stejnou úroveň jako Spojené království, kde máme velice složitou situaci GCHQ, velice složitou situaci v oblasti masového sběru informací a přitom máme velice vlastně anachronistický a základní systém parlamentního dohledu, který je již celou řadu let stejný. A to je tedy má otázka na vás, pane Bigforde. Jsou parlamentáři tak neschopni vyrovnat se, i když třeba mají takovýto záměr vyrovnat se s takovýmto obrovským úkolem? Chci se vás zeptat, a e, děláme to určité starosti, že se ve Francii má systém takto měnit. Ten justiční model, který e, byste vy podporoval, který vy navrhujete, e, není to v tom případě toho justičního modelu tak, že ani soudci nebudou schopni v některých případech vzhledem k těm technickým potížím, které budou mít a znalostním potížím, které budou mít, toto řešit? Hovoříte o situaci ex post facto, Nemyslíte, že hrozí, že soudci nebudou schopni sledovat tu situaci tak, jaká je teď? Například ve Velké Británii, když ministr vnitra tak rychle vydá tolik povolení pro sledování, že soudci to zkrátka nebudou stíhat? Jaký model parlamentního dohledu bychom měli navrhovat? Co se týká Evropského parlamentu, my chceme navazovat na naše zprávy a sledovat, co se děje v těch oblastech, protože si uvědomujeme, že zde existuje technický deficit, demokratický deficit a víme, že to je pro vás v národních parlamentech také realitou, protože vy musíte řešit tuto složitou situaci. Takže má otázka na vás je, jaký model by fungoval. Já si nejsem jist, že to je právě ten model justiční, nicméně děláme velké starosti to, co se děje například ve Francii, kde se posouvají k, směrem k nějakému systému britského typu, který má celou řadu problémů, takže je to skutečně spíš krok zpět. Děkuji vám, pane Moraesi. Ne, nejdříve, pane Bigforde, všechny otázky a pak budete mít prostor. Teď eh, z Rumunska paní Kalimente. Please. Domnule președinte, eh, stimați eh, colegi parlamentari. Pane Kalimente, drazí kolegové, Eh, evropští poslanci, poslanci Evropského parlamentu. Domnívám se, že tato konference má nesmírný význam, protože se jedná o spolupráci mezi spravodajskými službami a také nezbytností boje proti terorismu. A eh, právě proto je význam této konference tak eh, veliký. Zaznamenal jsem, že e, jsme si všichni zajedno v tom a diskutujeme o parlamentní kontrole e, informačních eh, zpravodajských služeb, zejména proto, že tyto zpravodajské služby by, měly unik, by neměly unikat a neměly se vymykat občanské kontrole. To je neustálá starost rumunského parlamentu. Eh, na základě Lisabonské smlouvy zhromáždění eh, Asoce západní Evropy, která se zaobírá obranou, byla rozpuštěna a nyní jsou to národní parlamenty, které se tím mají zaobírat, ale na evropské úrovni už neexistuje žádná kooperace a komunikace mezi jednotlivými národními spravodajskými službami a já si myslím, že to znamená eh, skutečnou mezeru nedo, není to v souladu s výzvami, kterým čelíme, zejména když se podíváme na ilegální migraci ze severní Afriky směrem do Evropy e, přes Řecko, nebo když se podíváme na všechno to, co se děje na východní Evropy a ruské agrese proti Ukrajině. E, velice si cením skutečnosti, že eh, se vyslovují obavy eh, týkající se aktivit NSA. Eh, a tyto obavy sdílejí národní parlamenty a myslím si, že Evropský parlament i jednotlivé národní parlamenty by se měly této otázce věnovat. Toto všechno je nezbytné, ale když se podíváme, tak Spojené státy jsou naším spojencem, jsou naším partnerem. E, to znamená, že e, na jedné straně tady máme obavy z terorismu a z celé řady věcí, ale nemáme strach ze státu agresora, který již e, jednal proti evropskému státu. A tady samozřejmě myslím na Rusko. A evropské státy E, tedy nepodléhají pokušením mm, jenom elektronických údajů, ale máme tady co dočinění s válkou, která propukla na internetu. Na konferenci ve Vilniusu e, Rumunska e, představilo možnost informatické také možnost kooperace v oblasti sdílení informací. My už jsme se začali věnovat tomuto úkolu, eh, protože a teď ta otázka, kterou mám, jaká je reakce Evropy eh, v souvislosti s tímto masivním internetovým útokem, elektronickým útokem ze strany Ruska v celé Evropě. A domnívám se, Eh, že eh, parlamenty by měly být velice zneklidněny eh, těmito elektronickými útoky ze strany Ruska. Já jsem byl nedávno s poslanci na Ukrajině a musím vám říci, že záležitosti tam rozhodně nejsou klidné, protože Rusko už připravuje další pohyb, to znamená okupovat oblast Mariupolu. Informat informační válka, eh, které, které jsme vystaveni, a které, a protože Rusko tuto válku vykonává se všemi prostředky a velice intenzivně, eh, tak by každý členský stát a Evropská unie měli mít kolektivní odpověď. Předseda bez mikrofonu. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu Morasovi eh, a dalším, kteří navrhli toto setkání. Eh, samozřejmě vítáme kooperaci, eh, která je institucionálně již zakotvena mezi našimi parlamenty. To nesmírně významné, zejména když hrozby jsou tak aktuální Eh, teroristická hrozba v současné době eh, způsobuje, že musíme diskutovat o nezbytné demokratické rovnováze eh, na, v oblasti kontroly, protože my všichni tady reprezentujeme demokracii a někteří ale používají prostředky, které jsou skutečně na hraně Někteří z vás tady hovořili o návrhu zákona, který byl schválen ve francouzském parlamentu eh, týkající se spravodajských služeb Eh, v rámci, to bylo přijato v rámci urychleného procedu, procesu. Nevím, zda eh, jednotlivé národní parlamenty v jiných zemích znají tento postup, eh, tento, tuto metodu urychleného postupu, urychlené procedury. Bylo to uděláno proto, že je to tak aktuální situace, bylo to potom postoupeno Senátu a tento zákon eh, byl podepsán prezidentem Holandem a týká se o eh, výkon kontroly a je to stále ještě v diskusi, ale bylo to tedy schváleno v parlamentu a teď je to v diskusi v Senátu a může, bude to muset podepsat prezident. Já bych ráda připojila, že tady je důležité rozšíření kontroly šéfů parlamentu společně, ale tady je nedostatek a, prior, a priorní kontroly ze strany justice. Jedná se tady o nesmírně důležité zhromažďování údajů o, o občanech a o jejich analýzu. A co se týče článku 66, eh, který eh, předpokládá ústavy, kde se předpokládá záruka a ochrana osobních svobod. To znamená, že tady nemůže existovat a priori eh, posuzování soudu U příležitosti toho, že jsme se tu sešli, vzácní kolegové národních parlamentů, eh, musíme také posuzovat Evropskou smlouvu a také jurisdikci Evropského soudu pro lidská práva a soudu v Lucemburku. V okamžiku, kdy se tady hovoří o modalitě kontroly a nedostatku kontroly či autorizace ze strany soudu a priori, jak tedy technicky uh, bychom mohli prové, zareagovat na, e, tu, na tento současný požadavek, aby to tedy kontrolovali soudci, když na to není dostatek prostředků. Děkuji vám. Děkuji, pan Galaševský z Polska. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji vám mnohokrát. Pane předsedo, poslouchám tuto debatu a rád bych navázal jedním komentářem. Na jednu stranu je nutné dohlížet nad spravodajskými službami. Potřebujeme nějakou, nějaký občanský dohled nad spravodajskými službami na druhou stranu je potřeba, aby tyto agentury byly co nejefektivnější. Víme z historie nejenom u nás, ale i v celé řadě dalších členských států, které jsou zde zastoupeny, že je velice snadné sledovat politiky. V minulosti členové komunistické strany u nás byli špioni, byli to sovětští špioni, takže to jsou zkušenosti, které máme v Polsku. Ale tady jde o tu rovnováhu. Víme, že situace se mění, politické konstelace taktéž eh, v jednotlivých členských státech EU. A otázka je, zda spravodajským službám chceme dát širší přístup k informacím. Bez informací není ani dohledu nad nimi. Mně se líbí norský model. Tam parlamentní výbor, který má na starosti dohled, je volen parlamentem, ale členové toho výboru jsou buď nezařazení, tedy lidé bez politické příslušnosti, eh, a to je, myslím, model, eh, který bychom měli propagovat. Já jsem politik a myslím si, že politici by do této oblasti neměli mít příliš přístup. Politici mají jiné zájmy, které musí také sledovat. Děkuji. Děkuji. Teď zde máme dvě žádosti od osob, které již mluvili, mohou vystoupit po druhé. E, požádáme o stručnost pa, pan Stuky za prvé. Děkuji vám, pane předsedo, za to, že mi ještě jednou slovo udělujete. E, pokusím se to zjednodušit. Eh, možná nejprve jedno konstatování. Je nezbytné vykonávat dva druhy kontroly. Kontrolu ze strany soudců, ze strany justice v takových otázkách, kde se jedná o ochranu osobních svobod a eh, Druhá věc je parlamentní kontrola, která zcela jistě eh, je daleko šířeji koncipovaná. A k tomu přistupuje tedy otázka, jakým způsobem můžeme veřejnosti dávat informaci, která je důvěrná, a aby se tedy veřejnosti zprostředkovalo, že je to činnost, která splňuje svůj účel. Domnívám se, že jedinou eh, možností, kterou má parlamentní kontrolní výbor nad spravodajskými službami, spočívá v tom, že E, musí potvrzovat rozpočet zpravodajských služeb. Dokavat nebude existovat jasná odpověď na to, jakým způsobem se používají finanční prostředky a jakým způsobem k tomu také docházelo, jak byly čerpány, pak parlamentní výbor, který vykonává kontrolu nad touto spravodajskou službou, by měl mít možnost říci, zablokujeme finanční prostředky, protože si nemůžeme být jistí, že to, co se doposud dělalo, odporodu sloužilo zájmům státu, po případě, protože se nejsme jisti, že to všechno eh, probíhá za opravdové demokratické ochrany. Domnívám se, že to by možná bylo možností, nebo myslíte si, že vy tím eh, byste dosáhli efektivnější kontroly? Děkuji. Pan Fogt. Pane předsedo, děkuji vám. Pan Stoiber právě potvrdil, že vy, eh, to znamená Spojené království, přerušuje kontakty nebo hrozí přerušením kontaktu. To tedy znamená, že Vlastně německé vyšetřovací výbory nedostanou od nich žádnou informaci. My v Německu máme vysoce citlivé údaje. Německo je jednou z vedoucích hospodářských mocí v Evropě a Spojené království, stejně tak jako USA, mají kdykoliv přístup na základě eh, specifických ustanovení eh, spojenci dostat se k telekomunikacím v Německu a k jejich sledování. A proto zůstává otevřená otázka, pakliže američané a eh, Spojené království království nedává žádné informace v Německu, tak kdo kontroluje tedy tyto údaje, které sbíráte v Německu a které se týkají milionu německých občanů? Um, uh, Předtím, než dám slovo panu Bickfordovi, tak chci zodpovědět na některé otázky, které položila paní Infeld Mm, budu odpovídat holandsky, protože to je moje mateřština, já chci odpovídat přesně. Eh, nejprve bych rád řekl, že se domnívám, že je samozřejmé, že na této konferenci dochází také k projevu určitého napětí. Na jedné straně tedy aktivity zpravodajských služeb, tak eh, jak jsme si to vyslechli od pana Bigfoda. na druhé straně tady máme téma demokratické kontroly. A to je přeci samozřejmé, že eh, takové napětí a otázky tady přijdou. Vy jste ve svém příspěvku se zaobírala Ehm, e, například možnostmi od poslechu v Justu Lipsiu. Tady to bylo vyšetřeno a sice e, No, v zákonem v Belgii to znamenalo, že neexistoval žádný důvod to dále sledovat. A Potom eh, tady mohu, eh, to, ten další případ, který jste oslovila, zatím ještě běží, proto k tomu nemohu říci. Ale mohu vám říci, že náš výbor I zpracoval zprávu, to je náš kontrolní výbor pro sledování eh, zpravodajské služby v Belgii. A v obou zprávách těchto dvou kontrolních výborů se vyjadřujeme vůči našim spravodajským službám, že by měly být poněkud proaktivněji a že měli jednat daleko proaktivně a domnívám se, že belgické spravodajské služby tyto zprávy kontrolního výboru budou brát vážně. A teď bych se chtěl ještě zaobírat dvěma záležitostmi. V Belgii existuje takzvaný výbor I, tedy kontrolní výbor pro dozor nad kontrolní výbor spravodajských eh, služeb lépe řečeno nad spravodajskými službami a toto je tedy výbor, který je vynikajícím způsobem vybaven. A kromě toho ve výboru pro eh, interní záležitosti se zkoumají hm, eh, specifické spravodajské metody. Jedná se o kontroly před a po Provádějí se tedy kontroly, než dojde k realizaci opatření a po nich. Ale dovolte, abych tady dodal ještě jednu věc. Samozřejmě tady existuje problém, to musím uznat. Konference, eh, která dnes zde zasedá, by mohla umožnit určitý počin pro to, aby došlo k lepší spolupráci. Máme tady problém. My nemáme problém, my nemáme žádnou kontrolu, co se týče aktivní kontroly zahraničních spravodajských služeb, které pracují v našem státě. A tady jste uvedla správný argument. A to tedy je něco jako odpověď, kterou jsem vám mohl dát. Zdá se, že zde je ještě jedna otázka. Pan Zdechovský a e, dám mu slovo za pár sekund, ale Nejprve musím dodat, že v průběhu dnešního odpoledne pan Rapaj, předseda daného výboru, vám představí průzkum na téma, co děláme a jak. Takže než dám slovo panu Bigfordovi, ještě poslední otázka, pan Zdechovský, prosím. Vážený pane předsedo, děkuji za to, že jsem dostal otázku možnost a vyjádřit se k této problematice. Eh, prvně bych chtěl říct, že eh, já jsem pracoval na ministerstvu vnitra a tam se vždycky říkal takový vtip, že politika, kterého nesledují tajné služby, eh, tak je, tak je buď to neschopný nebo nezajímavý. Ale tím bych nechtěl vůbec, vůbec chodit to, o čem dneska se tady budeme, budeme bavit. Podle mě by měla být, taj, by měla být činnost tajných služeb eh, kontrolována ve dvou rovinách. První rovina je rovina odborná. Ani soudce, ani žádný politik není schopný, eh, schopný eh, vždycky posoudit, posoudit třeba nasazení určitých technických prostředků do sledování nebo do zjišťování informací tajných služeb. To si myslím, že by měl existovat nějaký panel, panel expertů, nezávislých expertů a můžou tam být například bývalí, čl, eh, bývalí ředitelé tajných služeb nebo někdo, kdo opravdu má obrovské renomé v té další věci to, o čem mluvila eh, Sofia Infeld, mi trošku spíš eh, hovoří o tom, že bychom měli jako politici chtít vlastně dodržování nebo kontrolování těch obecných praktických demokratických principů. Já si myslím, že největší problém, problém, eh, o čem dneska tady hovoří i řada kolegů z národních států, je, že eh, politici Oni nechtějí prakticky kontrolovat jednotlivá rozhodnutí nebo jednotlivé kroky tajných služeb, ale chtějí, aby opravdu tajné služby nebyly využívány eh, třeba ke kontrole opozice nebo ke využívány k tomu, aby eh, dělali nějakou činnost proti, proti jinému politiku nebo jiným politikům. A já chci vznést otázku, která se týká celé Evropské unie. Věří si vůbec stejné služby nebo se šmírujeme pořád navzájem. Není to tak, že opravdu jednotlivé státy místo toho, aby se vypořádávali s vnějším nepřítelem, tak nehledáme toho nepřítele stále uvnitř. To je to, co nás tady neustále štve. Je 28 států, který mají agenty ve 28 eh, zemích Evropy a pořád vedeme takový, bych řekl, studené, eh, studené války. Myslím si, že jsme zamrzli uvažování někdy před 25 lety. A další otázka, kterou já mám, ta je spíš odborná šifrovaná komunikace. O tom tady jsme vůbec nehovořili, ale třeba vím od tajných služeb, že to bývá jeden z největších problémů. Třeba jak se dostat k informacím ohledně, ohledně mm, různých teroristických skupin. A zde třeba dohled nad touto činností a nad, nad zjišťováním těchto informací opravdu nemůže být v rovině politické, ale musí být, eh, musí být v rovině odborné. Děkuji za odpověď. Děkuji. Já bych poznamenal, že eh, některé ty otázky mohou zodpovědět i další řečníci samozřejmě a dále bych dal slovo paní Aboltina, která eh, byla rovněž zmíněna paní Intervelt. Prosím. Paní Infeld, já chci zdůraznit, že můj projev měl zdůraznit, že dohled není nejenom potřebný, ale e, klíčový. Já jsem řekla, že musí, že je nutné na spolupráce mezi dohledovými orgány. E, řekla jsem ale také, že je nutné, aby e, zpravodajské služby spolupracovaly spolu. Vy jste špatně rozuměla tomu, co já jsem říkala. Pokud zpravodajské služby nebudou dodržovat pravidla zákony, tak dohledové orgány by měly a budou těmi kritiky těmi whistleblowery, kteří na to upozorní. My eh, stojíme při našich občanech. Všechny strany musí respektovat zákon. Děkuji paní Abotně, pan Bigford. Děkuji. První věc, kterou chci říci, je, že já plně souhlasím se vším, co bylo řečeno. Já osobně se nedomnívám, že standard dohledu v Evropské unii je e, nutně na té nejvyšší úrovni. Odpovídají závěrům Leander, případu Leander, ale nikoli Klás. Takže prohlášení v případě e, Leander ano, ale ne v případě Klás. To neznamená, že všechny státy, které znám, mají dohled a nedělají všechno pro to, aby mohli kontrolovat své spravodajské služby. Znají ty problémy, které mohou nastat, pokud se jaksi vymknou eh, ty zahradajské spravodajské služby z kontroly. Já chci říci to, že exekutivní dohled, eh, autorizace, tedy exekutivou, to znamená vládou, ministry, eh, pro spravodajské operace prostě není proveditelná. Není to vítané, není to spolehlivé a není to eh, eh, dostatečně operativní. Nelze na to spoléhat. Pak jsou další dvě úrovně, o kterých hovořil italský kolega, to je ta justice a eh, parlament. Problémy, které vzniknou, když zpravodajské služby porušují nebo zasahují do práv jiných, Eh, tak v rámci operací zpravodajských služeb vlastně nastávají předtím, než k těm operacím dojde. Protože pokud spravodajská agentura uvažuje o tom, že bude provádět operaci, která ovlivňuje, zasahuje do práv jednotlivce, tak už je pozdě. Pozdě na dohled. Pokud již tu operaci provedli, tak je pozdě protože tomu jednotlivci již do jeho práv bylo zasaženo. Ty jeho práva byla porušena. Ne? To nechceme. My chceme, a, co, a to, co já navrhuju, je, aby to povolení, ta autorizace byla udělena předtím, než jsou narušena práva jednotlivce. Hm, ať je to elektronický dohled nebo jiná tajná, jiný tajný dohled. A jak je nejlepší způsob, jak to udělat? Parlamentním dohledem? Těžko asi. Kolik z vás by mělo čas na to každý den poslouchat zpravodajské agentury, eh, aby se vás ptali, zda mohou zasáhnout do něčích práv. Nikdo z vás. Ani byste neměli, máte na práci jiné věci. Takže musíme najít alternativu. Co to je? Mě, slyšeli jsme návrh, že by to měli dělat bývalí agenti zpravodajských služeb. To skutečně není dobrý nápad. Věřte mi. Agenti nás chtějí chránit a musí najít cesty a prostředky, jak toho dosáhnout. Takže spravodajští agenti by neměli soudit kroky e, jiných spravodajských agentů. Kdo jiný tedy? Tribunál? směs vlastně právníků a politiků například. Tento tribunál by musel zasedat každý den. A kde budou zasedat, když spravodajští agenti budou, cest, budou tedy cestovat přes celé město, tam to budou někde prezentovat, ten případ? A co řeknou ti spravodajští agenti? Budou, mm, vysvětlí to, jak nejlépe dokážou? A kdo bude eh, kdo bude stát um, v opozici. Omikus Kurie, ten dostane instrukce od spravodajské agentury. Kdo jiný? S kým jiným budou konfrontováni? Já navrhuji toto, aby existoval nějaký justiční orgán. Podle, na základě vyšetřujícího soudce podle francouzského modelu, který francouzi bohužel chtějí zrušit. A já si myslím, že to je velmi hloupé ten vyšetřující soudce, který by e, pracoval v rámci, působil v rámci spravodajské služby, byl by tam na místě a tam by sledoval celou operaci a celá ta operace by nebyla jenom elektronický dohled. Jsou tam informanti, ehm, dohled v rámci budov, informace e, zvenku a podobně. A to všechno ten vyšetřující soudce může sledovat. A protože by byl přímo v té agentuře, bude schopen určit, kdy a jak by byla ovlivněna práva jednotlivce. Ten soudce by eh, mohl dostat informace od techniků, to není obtížné. Byl by tam na místě. A nad tím vším musí být parlamentní nebo jiný nezávislý dohled. Takže když se něco stane, když už se něco tady nastane, tak ten do, eh, dohledový orgán je tam, na místě. Může vyšetřovat, může se zavolat vedoucí těch spravodajských služeb nebo kohokoliv v rámci těch spravodajců a klást jim otázky. A to by měli dělat pravidelně. Eh, O, byl, mělo by to rozpočtové důsledky a to je jeden z problémů, že jejich rozpočty těch agentur, těch, těch spravodajských služeb jsou omezené, nemají miliony dolarů, liber nebo euro k dispozici, mají omezené zdroje. A já jsem se účastnil řady případů, kdy peníze prostě nebyly um, na vyšetřování protože jiná vyšetřování podle rizikové analýzy byla důležitější. A často je tomu tak, když opustíte, přestanete vyšetřovat, protože nejsou peníze, protože o tom rozhodla rizi, analýza rizik, tak pak se stalo něco hrozného. Takže když tedy vycházíme z tohoto, Eh, tak tady padlo, že soudci nechápou, eh, o čem je ta spravodajská služba. Já mám osobní takovou historku. Já jsem byl jmenován do právního oddělení spravodajské služby, když spravodajské služby v Británii měly problémy. Někdo utekl k Rusům, někdo psal memoáry, a zpravodajské služby se snažily všechno utajit, což bylo hloupé podle mého názoru. Takže já jsem měl řešit situaci v právním oddělení. Právní poradce tehdy řekl, vůbec nepochopíte, jak ta organizace funguje ani za rok. Trvalo mi tři dny, než jsem přesně pochopil, co se tam dělo, jak fungují úrovně informací, které mají, a říci, že zkušený soudce, který má zkušenosti s vyvažováním práv a důkazů, že by nepochopil zpravodajské otázky, s tím já prostě nemůžu souhlasit, to prostě tak tomu není. Oni tam jsou proto, aby kladli obtížné otázky. Poslední bod Tady padla řada komentářů o tom, že ty agentury se navzájem, tedy ty služby se navzájem eh, sledují a mm, britsko-německé vztahy a tak dále. Já nechci diskutovat politické otázky, já se zaměřuji na budoucnost a toto je politická otázka. Pokud některé země mají obavy z toho, že je někdo sleduje, tak to musí řešit s jinými státy mohou se obrátit i na Evropský soud pro lidská práva. Si myslí, že jednotlivci byli předmě, neprávem předmětem vyšetřování jiné agentury, tak je tady ten soud. To je dobrý dohled. Již v řadě případů povolal k odpovědnosti Británii a to je, myslím, ta správná cesta. A tím to skončím. Děkuji. Děkuji, pane Bigford, děkuji vám všem za velký počet otázek. Myslím, že jsme trošku předbíháme, let můj kolega pan Mores eh, to napraví. Děkuji, děkuji. Já chci poděkovat našim řečníkům za jejich příspěvky. To, že jsme měli ještě více žádostí o slovo, ukazuje zájem eh, o toto téma, který narůstá. Já vám všem děkuji, takže budeme pokračovat v programu a požádám vás, abyste si eh, otázky zatím ponechali, protože budeme, eh, půjdeme dále do hloubky v otázce demokratického dohledu bezpečnostních služeb. Vy jste všichni odborníci, děláte tu práci sami, prakticky, takže přejdeme k další části programu. Máme tady všechny řečníky, myslím. Děkuji tedy všem a řečníkům za tuto část. Dáme si sekundu pauzu. Děkuji. A jistě Thank you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 colleagues, if, um, if you want to get seated, we can... Milí kolegové, usadíte-li se, budeme moci pokračovat. Nezapomínejme, že máme pauzu na oběd v 12.30, takže čím dřív skončíme, tím dřív obědváme. Prosím, pánové, eh, buďte tak laskaví a usaďte se, ano, děkuji. Let's get started. Thank you, colleagues. Tak, začneme. Vážení kolegové, další řečník je profesor Ian Cameron z Uppsalské univerzity, pan Cameron. Ale už se prosím skutečně usaďte a dávejte pozor. Eh, pan Cameron nám představí ehm, aktuální znění z roku 2015 eh, zprávy Benátské komise o demokratickém dohledu nad eh, bezpečnostními službami. Poprosím pana Kameroma, aby hovořil spíš než 15, asi tak 10 minut, protože vidím, že je zde hodně dotazů, už jsme se zahřáli a rád bych skutečně, aby tady byla co nejaktivnější diskuse. Nevím, pane Camerone, jestli to zvládnete, zvládnete to? Eh, no, ti akademici, to je hrůza, vždycky přetahují, no nic. A tak já jsem politik, my to dobře známe. Tak dobře, tak 10 minut plus, nebo minus, a e, potom dostane slovo Mario Edheimer a potom budou otázky. Takže nejprve pan Cameron, prosím, máte slovo. E, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Díky organizátorům za pozvání, je to, myslím, velice důležitá iniciativa Evropského parlamentu. Promiňte ještě, e, kolegové, kdo se chcete bavit, laskavě to nedělejte, protože tak my tady nezasedáme. Nevím, jak to je u vás v parlamentu, ale tady ne. Klidně si jděte povídat, ale ne e, stojíce se tady a klábosíce se na hlas. Tak prosím. Děkuji. E, jak bylo řečeno, já vám představím nejnovější aktualizaci zprávy Benátské komise a udělám to co nejrychleji. Jak víte, Benátská komise je poradenský orgán Rady Evropy co se týká ústavního mezinárodního práva, v roce 2007 vydala zprávu, eh, která, myslím, i dnes je standardem pro naši práci na toto téma o osvědčených postupech eh, v rámci eh, přivádění zpravodajských služeb na národní úrovni k zodpovědnosti. Samozřejmě spolupracujeme s dalšími organizacemi, zvláštním zpravodajem OSN o terorismu, DECAF a tak dále. E, tato práce o osvědčených postupech je, myslím, hlavní soubor osvědčených postupů, který v této oblasti máme. E, aktualizace z roku 2015 se soustředí na signální zpravodajství nebo tzv. SIGINT. E, já jsem k tomu byl zpravodaj. V podstatě ta aktualizace říká, co to SIGINT je, vysvětluje, proč zatím SIGINT eh, nepodléhá žádným význačnějším externím kontrolám a mluví se tam o tom, jakým způsobem eh, Evropský soud pro lidská práva se SIGINT zachází, jakým způsobem se přizpůsobuje SIGINT a diskutuje také osvědčené postupy v regulaci SIGINT. Tato zpráva o nacházení osvědčených postupů byla eh, o dosti složitější v porovnání se zprávou z roku 2007. Všichni víme, a už existují i systémy v celé řadě členských států, ovšem ne ve všech členských státech. Máme zde Nizozemsko, Belgii, Švédsko, kde máme dohledové orgány, máme norské dohledové orgány, kde věci fungují dobře. Nicméně v oblasti SIGINT je daleko složitější najít ten správný model. Dva modely, na které jsme se zaměřili, eh, zvlášť byl švédský model a německý model. Nicméně máme zde i americký model, po tedy zákon, eh, reformách zákonů, ten se taky stal velice zajímavým. To nejdůležitější, co zde musím říct, je, že stejně tak jako osvědčené podstupy mohou být edukativní a mohou podpořit členské státy, aby přijali takovéto postupy, tak jak jsme tady slyšeli, špatné postupy mohou mít i špatný vliv. A to vidíme e, zejména i v oblasti spravodajských a tajných služeb. Máme zde například francouze, kteří chtějí opouštět ten systém těch eh, přeskumných soudů nejnižší instance a chtějí se přiklonit spíše k tomu eh, nevýhodně, nevhodnějšímu britskému systému. Nemusím vám asi vysvětlovat, proč tato oblast je problematická, ale řekl bych jednu věc a to je, jakým způsobem narůstají rozpočty eh, agentur SIGINT po 11. září. Jak víme, hlavní pojistka dodržování standardů je profesionalismus a integrita bezpečnostních agentur jako takových. A v době, kdy narůstají rozpočty, pokud je toto skombinováno s politickým tlakem na výsledky, tak to může vést k tomu, že agentura opustí kontroly, nastoupí ti tzv. kovbojové a tak dále a podobně. Takže potřebujeme dohled, na tom se asi všichni shodneme, nemusím asi vysvětlovat proč. Dohled má nejenom tu funkci, že monitoruje splňování zákonů, ale je to také jakási náhrada pro mediální dohled, který se jinak uplatňuje ve všech úrovních administrativy, ale z této úrovni konkrétně nefunguje. Proč dohled v oblasti SIGINT je nedostačující? To vše najdete v mých poznámkách, které konec konců parlament také zveřejní, nebo vám dám vám k dispozici. Zpráva z roku 2015 i 2007 je také k dispozici na stránkách Benátské komise. Jsou zde v podstatě čtyři elementy té právní stránky. Za prvé je to mandát dané agentury, dané služby. Za druhé jsou to prahové hodnoty, které musí být eh, splněny, než Eh, může být SIGIN spuštěno. Za třetí jde o tzv. požadavek minimalizace, to znamená, že eh, musí existovat mechanismy na vyloučení nerelevantních informací a nakonec je zde právě dohled. A úkolem dohledu je sledovat splňování pokynů, splňování pravidel ve všech těch třech ostatních oblastech. Začněme tedy mandátem dané agentury. Takovýto mandát vždy do velké míry určuje i mandát toho dohledového orgánu, protože ten je odvislý od mandátu dané služby. Pokud dáte agentuře SIGINT velice široký mandát, kde má sbírat v uvozovkách relevantní informace o zahraničních záležitostech nebo data, nebo relevantní data, opět v uvozovkách eh, k terorismu, eh, je v podstatě už předem jasné, že ta agentura bude sbírat hodně informací, protože to je její úkol. Ten mandát je potřeba definovat co nejúžeji. Je to potřeba definovat v primární legislativě, přičemž jediné těleso s demokratickou legitimitou je právě parlament daného celku, ale i když existuje úzký mandát stanovený parlamentním statutem, tak eh, ty dané zákony jsou vždy nějakým způsobem interpretovány přímo zaměstnanci. A kromě toho zákony v oblasti SIGINT eh, pak musí být překomponovány na software. Ne každý to chápe, ale všechny ty zákony ve finále existují v podobě softwaru. A ten software se pak musí aplikovat a lidský analytik pak provádí nějakou minimalizaci dat. Jedna z otázek, která je velice důležitá v této souvislosti a pokud vím, tak o ní budeme dále diskutovat, je otázka pobytu, tedy rezidentů a nerezidentů, tedy občanů versus neobčanů. A myslím si, že je poměrně jasné, že e, strany úmluvy o lidských právech EU musí uznat, musí doznat, že cizinci, nerezidenti, mají určitá práva na soukromí. To je naprosto zásadní v této umluvě. Konec konců i Spojené státy americké, které nejsou stranou této umluvy, tento bod akceptují. To ale neznamená, že byste tyto dvě kategorie museli si zvažovat stejným způsobem. A přesně to se konec konců děje. Model Spojených států je poměrně zajímavý, protože ukazuje, že čistě parlamentní mechanismus dohledu nefunguje. Ehm, Oni vytvořili separátní instituci Privacy and Civil Liberties Oversight Board právě kvůli nedostatkům parlamentního dohledu. A toto těleso společně s příslušným soudem pro dohled nad sledovacími službami nabízejí poměrně kvalitní systém dohledu ve Spojených státech. Ale to hlavní zaměření dohledu je vždy s ohledem na chránění práv amerických občanů a nikoho jiného. Kromě toho, eh, ten soud, který dohlíží nad spravodajskými službami, v podstatě nemá vůbec jurisdikci, co se týká sběru dat ze zahraničí nebo od cizinců. Nejde pouze o komunikaci mezi americkými občany a zbytkem světa, ale jde i o komunikaci například mezi francouzi a nizozemci a tak dále a tak podobně. A základem pro tento druh sběru dat eh, v USA podléhá jinému Executive Orderu 1233 a tento příkaz nepodléhá pravomocím soudu pro dohled nad spravodajskými agenturami. Ovšem podléhá tomu druhému tělesu. Parlamentní dohled nad SIGINT Jednoduše vzato, eh, existují dva strukturální důvody, proč toto nefunguje a fungovat nemůže, tedy na nějaké dobré úrovni. Ovšem ze všeho nejdříve eh, musíme zmínit ty technické aspekty. Je to samozřejmě složité, technicky vzato, nicméně parlamenty si mohou vyžádat technické odborníky a jejich konzultace, takže to není problém. A ten druhý problém je, že poslanci často nemají dost času na tyto věci, to už zmínil pan Pickford ehm, je velice obtížné najít si čas, protože toto je skutečně pokračující proces. Ehm, není to nic, co by se dělo jednou za šest měsíců. Je to skutečně souvislý, soustavný proces. Je potřeba tu situaci monitorovat eh, buď soustavně, anebo alespoň pravidelně. A pak je zde také problém sítě. Toto je vždy nějaká síť a to je problém, na který mírně odkazovali němečtí kolegové. Je zde e, určitá nechuť dávat parlamentním tělesům tajné informace. A to proto, že to znamená vlastně odhalení e, dalších aktivit sítě tajné služby. A to je často velmi problematické. Parlamentní privilegia, jinými slovy, znamenají, e, že by bylo velmi obtížné uhlídat, aby ty informace přišly jenom k patřičným osobám. Další věc, která tady už také zazněla, SIGINT může znamenat zásah do práv jednotlivce. A dohled nad takovýmito otázkami vždy tradičně patřil justici. Máme zde ústavní princip separace pravomocí a ten z tohoto činí velice ožehavé téma. A problematizuje také to, že by se parlamentu měla dát jakási kvazi justiční role. Eh, Opět i zde jsou dvě zásadní otázky, co se týká e, lidských práv a procesů SIG-INT. Za prvé, když se o něčem rozhodne, že se využijí nějaké selektory v nějakém případu, a za druhé, v momen, je to problém toho momentu, kdy se nějaký lidský analytik rozhodne, zda nějakou informaci smazat nebo ji zachovat. To, ten první typ rozhodnutí je rozhodnutím, kde v podstatě nehovoříme o politickém rozhodnutí. Je to spíš takové skutečně kvazijustiční rozhodnutí. Je to rozhodnutí, které vyžaduje vyváženost jednotlivých faktorů a potřebujete nějaký orgán, který toho bude schopen. Je možné aktivizovat soudce alebo jiné experty, kteří mají znalosti zahraniční politiky, z sledovacích technik a tak dále. Najít jednoho člověka, který by toto všechno uměl, je obtížné až nemožné. A proto Švédsko i Německo mají takzvané hybridní orgány, eh, kde eh, mají mix eh, těchto odborníků v jednom tělese. A opět ani to nemusí být možné v každém státu právě kvůli principu separace pravomocí a ten může stěžovat tvorbu takovýchto orgánů. Nicméně Německo i Švédsko se tímto modelem řídí ten druhý typ rozhodnutí, a to je tedy rozhodnutí o tom, jestli něco smazat nebo zachovat, to je už skutečně otázka ochrany dat. Zaměstnanec dané agentury, daného orgánu o něčem rozhoduje. Musí zvážit různé faktory, zda ty informace jsou potřeba, a to je v oblasti SIGIN zvlášť problematické, protože celá řada informací se sbírá, protože by mohla být užitečná někdy v budoucnu. Ale je potřeba vyvážit toto rozhodnutí, tedy stran výhod a nevýhod, eh, těch informací a jejich zachování versus ochrana osobních údajů a jednotlivých práv. A to je rozhodnutí typu ochrany osobních údajů, které opět nemůže podléhat parlamentu. Toto je skutečně pouze úkol pro nějakou kontrolní instituci, která kontroluje a dohlíží na databáze a ptá se, proč se uložili zrovna tyto informace o zrovna tomhletom člověku. Ukažte mi, kde máte na to povolení, ukažte mi, na základě jakého rozhodovacího procesu jste se rozhodli ty informace zachovat. Takže v podstatě potřebujete nezávislou instituci. Potřebujete nějakou justiční e, instituci pro schvalování selektorů a pak potřebujete ještě nezávislou instituci, která na všechno bude dohlížet. No, Eh, já vím, že už to bylo 10 minut, ale ještě pár věcí musím říct. Pak si můžete říct, no dobře, tak co tady zbývá pro parlament? Protože parlamenty si myslejí, že jsou velice důležité, a oni jsou, ale co jim zbývá tady v této oblasti? Za prvé, jedině parlament může stanovit všeobecná pravidla týkající se toho, jakým způsobem budou informace sbírány, jakým budou vyměňovány s dalšími orgány a institucemi. Za druhé, Eh, pouze parlament může být v pozici, aby všeobecně za to rozhodl, jaké jsou bezpečnostní priority, o čem máme sbírat informace. Pouze parlament je v pozici, kde může rozhodovat o tom, jaký bude poměrce na výkon. Jaká bude tedy celková efektivnost a efektivita sběru informací. A v poslední řadě parlament dělá, a opět se vracím k německému modelu, Parlament může hna, hrát roli ve vztahu k tomu nezávislému orgánu, který bude za tímto účelem vytvořen. Parlament může jmenovat toto těleso, parlament může být ten orgán, kterému se toto těleso zodpovídá, anebo na parlament toto těleso může být přímo napojeno. A parlament pak může fungovat jako jakási pobídka pro toto nezávislé těleso, aby fungovalo řádě, řádně, ale Parlament toto těleso pak může také hájit před nepatřičnou kritikou. Takže fungovat to rozhodně může. Mám ještě pár minut, eh, abych prohovořil o tom justičním systému. Dvě minuty. No tak děkuji. Justiční eh, schvalování těchto, těchto procesů, což je vlastně první problém, tady ty selektory, jinými slovy. Justiční eh, rozhodování není všelék. Hovoříme o soudcích, ale pamatujme, že jsme v Evropě. Každý máme jinou justiční tradici, každý jsme ze země, kde má justice jinou úroveň moci. A je důležité zdůraznit, že když říkáme justice, tak ne všichni myslíme úplně to samé, protože všichni si sebou neseme nějaký vlastní odkaz. To nejpodstatnější zde je, že potřebujeme obě tyto stránky. Justiční autorizace nestačí, nestačí ani nějaký vnořený soudce nebo něco takového. Pan Bickford hovořil o francouzském systému, ale eh, problém s ním je ten, že soudci postupem času jak si ztrácejí svou nestranost, stávají se součástí toho systému, který mají kontrolovat. Takže nechcete soudce přímo při té instituci, ale potřebujeme nějakou kvazi justiční eh, povolovací funkci, to ano ale je potřeba, aby toto bylo napojeno i na ty následné aktivity, protože ten povolovací úřad vlastně neví, jak se v praxi jeho povolení využívají. Takže je skutečně potřeba propojit jak téma eh, povolení, tak otázku následné aktivity. Samozřejmě pak ten orgán následné činnosti musí mít neomezený přístup k datům. To znamená, že eh, ta, to pravidlo třetí strany nebo to pravidlo zdroje se na tato data nemůže vztahovat. Je potřeba, aby tento orgán měl možnost pořádat ad hoc kontroly a nebo tematické studie dat, která jsou sebrána. A ideálně by ten orgán měl mít stejný přístup jako e, nizozemské a švédské orgány, to znamená přímý přístup do databází, aby se nemuselo telefonovat a říkat, dobře, za týden k vám přijdeme, Eh, a tím pádem všichni mají dost času, aby zametli všechno nepohodlné někam pod koberec. Je potřeba, aby tento orgán měl přímý přístup k databázím, kde jsou ta data obsažena. A eh, takže způsobů je celá řada, jak eh, dohled provádět. No, na závěr, víte, ono je dosti složité za tak krátkou dobu náležitě probrat celou tuto otázku, ale myslím si, že to nejdůležitější z té zprávy Benátské komise je, že Sigint eh, nemáme úplně tak rádi a tím pádem asi nedostane úplně volnou roku. Zároveň eh, zpravodajské služby nezruší své eh, složky Sigint, nicméně i tyto složky mohou být regulovány mohou být regulovány velice laxně, rozvolněně, nebo mohou být regulovány velice důsledně a mohou být i předmětem přesného dohledu. A myslím si, že to je to, co tady chceme. Děkuji. Děkuji, pane profesore. Uh, ta vaše prezentace bude online. Já jsem vám nechtěl přerušovat, že to bylo velmi zajímavé. Především ta poslední část o justici a podobně je to kontraverzní a důležité. Já jsem chtěl, aby ty příspěvky byly, prezentace byly stručné, protože chceme otázky. Možná pan Mario Edmeyer by se mohl omezit na 10 minut. Doktor Mario je um, vedoucí společnosti pro informační sektor Ehm, bude prezentovat komparativní studii o, o demokratickém dohledu. Pane doktore, máte slovo. Děkuji za toto pozvání. Já budu prezentovat předběžné výsledky projektu, který e, byl vypracován na žádost Evropského parlamentu o práci zpravodajských služeb a e, záruk dodržování základních práv v EU. Měl jsem tady mít slajdy. To je, nevadí, budu pokračovat dál. Máte tady um, nějaké informace o projektu FRA, tam jsou další informace. V tom čase, který mám, se chci zaměřit na tři hlavní otázky, které se týkají dohledu a ochrany soukromí a dat Především eh, standardy, dále eh, nápravné opatření a za třetí samozřejmě ehm, dohled. A já se těším na vaše otázky. Na tomto slajdu vidíte tři eh, klíčové body. Jak vidíte, tak Tradičně ta oblast dohledu byla tajná. I když práce zpravodajských služeb by měla být tajná, jejich pravomoci by měly být jasně definovány v právním rámci. Dále jednotlivci by měli mít možnost k prostředkům nápravy, no, opravným prostředkům. Za třetí, systémy dohledu by se, e, se mm, liší v Evropské unii, nezávisle na tom, zda aktéry jsou parlamenty, souci nebo nezávislé orgány, je důležité, aby práce e, z provědských služeb byly e, předmětem dohledu. Dovolte, abych začal tímto v návaznosti na prezentaci do pana Bigforda. Toto je zjednoduchá prezentace e, úmluv o lidských právech. Evropský soud pro lidská práva vedle toho, co prezentoval pan Bigford, se zaměřuje na judikaturu, na, na, na legislativu, na zákony týkající se dohledu. Ten soud trvá na tom, že dohled nemůže být e, svévolný, že jsou třeba jasné, dostupné zákony, které budou odpovídat Evropské umluvě o lidských právech. Kromě toho musí existovat záruky. A tam jsou dvě, dva základní prvky. Jednak dohled a kontrolní mechanismy a za druhé efektivní e, opravné prostředky pro jednotlivce. V kontextu e, zpravodajských služeb Zvláštní zpravodaj OSN Emerson přidal další dva body. Jednak, že dohled musí respektovat principy nutnosti a přiměřetnosti v odůvodnění těchto opatření státy musí zajistit, že to dělají legitimně a musí prokázat, že výsledky jsou efektivní. Za druhé, a to zmínil pan Cameron, otázka Eh, toho, že soukromí platí pro všechny, bez ohledu na národnost nebo místo. Tady hovoříme o minimálních standardech, minimálních standardech vypracovaných na mezinárodní úrovni. Takže otázka je, jak zajistit, aby tyto standardy byly aplikovány na praxi eh, případu Snowden. Jak zpráva komise se snaží najít odpověď všichni čekáme na rozhodnutí Evropského soudu. A za druhé, jak by se tyto standardy měly eh, rozvíjet na národní úrovni. Nyní se budu věnovat otázkám opravných prostředků. Toto jsou možnosti dostupné v Evropské unii v eh, členských zemích. Jednak se jednotlivci mohou obrátit na soudce, ale Průzkumy ukazují, že ve skutečnosti jednotlivci neradi eh, jdou do dlouhých, drahých procesů v rámci systému justice. V oblasti dohledu jsme slyšeli. Další případ je, ehm, že mm, justiční úředníci by měli mít přístup k citlivým dokumentům. Proto několik členských států rozhodlo vytvořit specializované tribunály nebo soudy a nebo specializované soudce. Dále, alternativa je mimo justici, orgány ne, mimo justici, což je méně formální cesta. Tady vidíte možnosti, které jsou k dispozici v jednotlivých členských zemích. Problém je, že pravomoci těchto orgánů jsou často omezené. Ve skutečnosti pouze polovina členských zemí má e, orgány s, s rozhodovací pravomocí. Já se budu zaměřovat na dohled a na význam tedy e, oblasti dohledu. Dohled má zajistit veřejnou Eh, tedy odpovědnost vůči veřejnosti zpravodajských služeb. Toto, tento diagram má ukázat, jaký aktéři jsou v tom systému. Ponechám stranou otázku exekutivy eh, i mechanismu odpovědnosti. Často tato opatření nejsou v legislativě. Média, nevládní organizace hrají důležitou roli. A případ Snowden z roku 2013 ukazuje, jak relevantní jsou při zvyšování povědomí veřejnosti. Nevládní organizace také jsou velmi užitečné, eh, že se jim daří prosazovat eh, ve správní um, ehm, případech také prosazují reformu, jednají jako takový hlídací pes. Eh, debata v mé zemi teď ukazuje, jak důležité jsou nevládní organizace ve skutečnosti, co se týče komentování legislativní debaty. Na druhé straně vidíte um, do Evropy, kde jsou zodpovědné eh, jak si mezinárodně členské státy, tam to je poměrně vzdálená eh, věc. Já se chci zaměřit na ty tři strukturovanější mechanismy, které jsou v členských zemích. Jednak parlamentní dohled, o tom jsme již mluvili, eh, přijímání právního rámce, organizace slyšení, to bylo důležité v posledních měsících schvalování rozpočtu, což je důležité v kontextu um, požadavků zpravodajských služeb, ale také vyšetřovací pravomoci. Hmm. Pak justiční revize, která může být ve fázi ex ante nebo ex post. Nyní se Mm, podíváme na schvalování cílených dohledových opatření. Tady je, je jasné eh, z té diskuse, jak je důležité kontrolovat, aby dohled probíhal legálně. Je nutné proto, aby existoval systém povolování, schvalování. Více než polovině členských zemí soudci a státní zástupci to schvalují, opatření tedy dohledu. Ve zbytku to dělají expertní orgány nebo exekutiva. Protože to většinou schvalují soudci, tak to je e, minimální standard úmluvy, evropské úmluvy. Tady se naskýtá otázka, co se stane, že v případě opatření, které nevyužijí, nevyžadují schválení, povolení. To je zajímavý případ teď u soudu, který by měl řešit otázku kompatibility, který tady zmiň, zmiňuji na tom slajdu. Se týče schvalování signálu inteligent, zpravodajských signálů, neexistuje společný postoj členských zemí. Tady jsou různé praxe, Um, čtyř, čtyř států, které mají tedy podrobnou legislativu o spravodajský, dohledu spravodajských služeb nad eh, komunikací, nad signalizací. Tady je eh, nejširší, tedy nejvíce používaný systém parlamentního dohledu 24 eh, zemí má parlamentní výbory, 21 specializované, základní a zvýšené pravomoci, mm, například přijímání stížností, vydávání doporučení, e, které mohou být navázána na závazná rozhodnutí. Nyní e, rychle přejdu k specializovaným expertním orgánům ve 14 členských zemích EU Některé členské státy mají více než jeden eh, specializovaný orgán. Samozřejmě jejich základní charakteristika je, že potřebují dostatečné pravomoci. Jen Cameron hovořil o definici mandátu, to je velmi důležité, ale také základní zdroje, nezávislost samozřejmě. Když mluvíme o ochraně soukromí, tak tady jsme viděli, jak speciální, zvláštní orgán na ochranu dat hraje významnou roli v dohledu. Tady je vidět, jak 28 orgánů na ochranu dat může eh, působit na mechanismus dohledu. Něk- Jednotlivci se chtějí obracet na ochránce dat v případě porušení. Ehm, vidíte, že tady jsou různá řešení. Jednak plně kompetentní orgány na ochranu dat, až po omezené, po, přes omezené eh, pravomoci. Ehm, jsou procedurální překážky vůči spravodajským službám až po e, situaci, kde nemají žádné pravomoci. Takže výsledek je v tomto diagramu. Tady chceme ilustrovat nejenom diverzitu v jednotlivých zemích, ale také otevíráme otázky. Například, co se stane v praxi ve čtyřech členských zemích, kde jsou expertní orgány a kompetentní orgány na ochranu dat, nebo naopak, co se stane v pěti členských zemích, které nemají expertní orgán nebo orgány na ochranu dat s plnou kompetencí. To jsou otázky, které nemůže zodpovědět současná komparativní studie, protože potřebujeme další, to vyžaduje další konkrétní práci. To bude tedy další krok. Snažit se vytvořit kvalitativní so, eh, sociální tedy pra, eh, práci, kde bude eh, probíhat interview se zástupci zpravodajských služeb, příslušných parlamentních orgánů, expertních orgánů a tak dále, klíčových aktérů na národní úrovni, kteří, se kterými chceme v podstatě projednávat naše zjištění. Um, já nechci podceňovat metodologické výzvy, které to má, ale toto je jediný způsob, jak odpovědět nebo reagovat na požadavky Evropského parlamentu. Takže klíčové body jsou právní rámec, je jenom předběžnou podmínkou. Musí být aktuální vzhledem k technickému vývoji, opravné prostředky musí být zajištěny a efektivní dohled musí e, fungovat. Děkuji vám. Děkuji a děkuji kolegům e, z agentury pro e, základní práva. A nyní otevřu prostor pro otázky našich kolegů a mám už tady seznam. Takže kolegové, prosím, pokud mm, můžete indikovat mm, eh, přihlášku do diskuse a když tak musím zvedněte ruku, pokud máte ještě otázky. Chci říci, že kolego, začnu kolegy, kteří tedy neměli, kteří neměli příležitost se zeptat v minulé části. Jako první myslí, pokud máte otázku tedy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 No, omlouvám se, děkuji vám, pane předsedo. Netušila jsem, že hovoříte ke mně. Pro mě eh, bylo nesmírně zajímavé vyslechnout si jak ten první, tak tento druhý panel. Otázkou je, když hovoříme o bezpečnostních agenturách, máme co dočinění s rozličnou situací v různých státech. Jisté je, že na základě technologického vývoje a změn a právě proto čelíme těm výzvám měnícím se světě, čelíme tomu, že kapacita ovládání a porušování našeho soukromí a porušování našich základních práv je vyšší než kdykoliv v minulosti. Já pocházím ze země, kde jsme museli velice mnoho pracovat proti terorismu během celých desetiletí, jak policejní otázky, tak otázky zpravodajství. Eh, těm jsme museli, ty museli čelit všemu tomu, co souviselo s tím, aby jejich činnost byla efektivní, ale zároveň dostatečně omezená, aby se chránili svobody. E, ve Španělsku funguje specifický soud, který se jmenuje Audiencia Nacional a jsou tady specializovaní soudci v otázkách kriminalizovaného zločinu organizovaného zločinu, promiňte, a terorismu. Ovšem máme tady co dočinění se zásadní otázkou. Tady nemáme co dočinění s izolovanou otázkou vůči spravodajským službám, ale souvisí to i s běžnou prací policie, protože je to prostředek velice snadný. Je to součást jejich práce, kterou musí vykonávat potírání organizovaného zločinu nebo boje proti terorismu. Eh, Eh, to by se mělo dostat mimo zpravodajské služby a nemělo by to zůstat pouze v tajných dokumentech policie, která musí pak operovat v tom rámci, který tady zazněl, eh, co se týče vyšetřovacích možností a, organi- eh, a gremí kontrol záleží také na tom, jak se zorganizuje policejní práce a jakým způsobem se budou doplňovat s prací zpravodajských služeb, protože zatím eh, máme tady nezbytnost kontrolu eh, toto eventuální větší zasahování do našich zásadních práv, ale to neexistovalo ve 20. století. A proto E, co může dělat policie, e, jakým způsobem a jakými prostředky mohou pracovat a jak tedy se doplňovat s policejní prací. Je velice snadno používat informace z pravodajských služeb a na druhé straně tady máme existenci výzev, systémových výzev, které nejsou konjunkturální, protože organizovaný zločin a terorismus budou velkou otázkou v příštích desetiletí. A to znamená, že musíme vidět všechno komplexně. Je dobré, že se věnujeme spravodajským službách, ale vidíme, že potřebujeme všechny ty informace, o kterých jste hovořili, abychom mohli pokračovat v analýze a v odhalování ale máme tady otázky té spolupráce pravodajských služeb, policie a e, jakým způsobem skloubit e, různým způsobem e, fungující zpravodajské služby v jednotlivých členských státech. Očekáváme tedy zpracování dalších zpráv a doufáme, že dojde k dalším konferencím, které se budou zaobírat tím, co přísluší dělat policii a co přísluší dělat zpravodajský služby, protože zpravodajské služby neměly nikdy takovou moc, jako ji mají a nikdy neexistovala větší výzva a nutnost demokratické kontroly této činnosti, abychom tady docílili určité vyváženosti question, Děkuji. Tak to nebyla ani tak otázka, jako spíš prohlášení, ale kolegové doufám zareagují. Teď z parlamentu Franz Perhab z Bundesrátu ze Spolkové rady, předseda výboru pro vnitřní záležitosti. Pan Perhard? Thank you, Mr. Chair, eh, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eh, vážené dámy, vážení pánové, co se týče vyšetřujícího výboru ve spolkovém německém sněmu jsme měli indicie, že také Rakousko by mohlo být dotčeno těmi událostmi a těmi záležitostmi, které zkoumáme. A eh, byl nám učiněna výtka v souvislosti s naší národní bezpečností a naše ústavní ochrana podle, postupovala podle našeho trestního zákonníku. Já se chci zeptat, jaká logistická opatření bychom v rámci Evropské unie měli uskutečňovat, abychom do budoucna mohli eh, zabránit tomu špehování a dalším předáváním dat ze strany NSA. Nejenom tedy eh, v rámci transatlantické vazby, ale také mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie a dostává Evropská unie vůbec zprávy a podle jakých norem či standardů by se mělo postupovat v případě vzájemného informování jednotlivých zpravodajských služeb. Děkuji. Děkuji za stručnost. Dále z Evropského parlamentu Eva Jolie z Francie. Merci, monsieur. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem si velice bedlivě pozorně vyslechla a to, co chápu až doteďka, že neexistuje skutečná kontrola nad těmito službami a že jsme zatím nedostali změně paradigmatu, ke které dostalo francouzský příklad. Až do roku 2007 jsme měli zhruba 6 milionů administrativních kontrol ročně. Existovala e, komise, která byla schopná dohlížet nad těmito 6 miliony odposlechy. Dnes se to týká možná stovek, možná tisíců, možná milionů odposlechů a sběru informací a kontrolu zajišťuje jedna komise, která pracuje jenom v určité době na částečný úvazek, protože ta komise, která to dělá, se zaobírá také jinými věcmi. Čili otázka, kterou chci položit zástupci Upsalské univerzity Janu Cameronovi, Zda jste se zaobírali touto asymetrii prostředků. Na jedné straně tady máme zpravodajské služby, které disponují eh, velkými prostředky, eh, často je ani neznáme, když si vezmeme ten příklad NSA, tam pracuje NSA 50 tisíc osob. A soubor celých zpravodajských služeb v Evropě, to jsou možná desítky tisíc osob. A kontrola Eh, přece kontrolu nemůže vykonávat individuální člověk jenom v částečné pracovní době. Eh, prostě tady již nemohou fungovat ty bývalé modely, zejména když tady máme miliony odposlechu, to je prostě nedostačující. Eh, uvědomujeme si vůbec tuto asymetrii a máme kapacitu, jak to změnit? Thank you very much. Děkuji vám, Evo. Teď kongres zástupců ve Španělsku Jose Ignacio Sanchez. Děkuji, pane předsedo. A eh, chtěl jsem se zeptat parlamentních kolegů. Pan Brake, který předsedal předešlé části schůze, hovořil o tom, že tady je určité napětí mezi rolí parlamentářů, kteří mají hájit zájmy občanů a efektivitou práce zpravodajských služeb. A tady hovoříme o nalezení té rovnováhy, ale já se domnívám, že když se podíváme že osoby, které hájí roli zpravodajských služeb, by měly být velice šťastné, protože ze strany poslanců zdá se existuje určitá seberestrikce, sebeomezování a e, uznávání nemožnosti politické parlamentní kontroly nad spravodajskými službami. A tady se mluvilo o celá řadě výmluv, proč je to nemožné, že jsou to technické potíže, jako kdyby bývalo nezbytné, jako to bylo před 25 lety, znát, jak funguje telefon, abychom věděli, že nelze odposlouchávat telefonní konverzace, nebo jako bychom říkali, italský kolega například řekl, že parlamentní kontrola může jít více dále než, rozpočt, než kontrola rozpočtu. A český kolega tady eh, eh, se přimlouvá připravoval za to, aby eh, činnost zpravodajských služeb hodnotili bývalí agenti zpravodajských služeb. To se mi zdá tedy málo pravděpodobné, nebo hovořil o zájmu politiků. Eh, no, poslechněte to, tedy mě se netýká. Já jako poslanec chci hájit zájmy občanů a ne zájmy mé politické strany. Eh, to znamená, já nebudu chtít, aby jedna eh, partaj eh, špehovala druhou, ale aby se nešpehovali občané či já bych chtěl vyzvat tady kolega, abychom si uvědomili, že máme významnou politickou roli. Ano, soudci mají udělovat autorizaci, povolení, ale parlamenty mají politicky kontrolovat tento, tuto vládní službu jako i každou jinou vládní službu. A protože e, když se tady e, objevují snahy omezovat e, kontrolní práci poslanců, například kolega zastupující Benátskou komisi tady hovořil o sofistikovaném technickém charakteru, charakteru. No, poslyšte, my přeci v parlamentu máme výbory a poslance, eh, kteří pojednávají nukleární elektrárny a ne všichni jsou jaderní fyzici. Eh, takže pojďme opustit tuto výmluvu technických eh, problematiků hmm, už, parlamenty už mají technickou kapacitu pro to, aby pochopili to, co pochopit musí. To přeci víme. A já si myslím, že mohou udělat skupiny soudců, skupiny expertů, ale nemůžeme přijet do Bruselu, abychom si navzájem říkali, že se zřekneme naší kapacity politické kontroly nad aktivitou zpravodajských služeb. A jsou tady prvky, kde, politický kontrol, kde politická kontrola je nutná. Samozřejmě je to nutné posuzovat případ od případu, to je to, co řekla ta francouzská kolegyně. Eh, eh, tak, jak to dělají také výbory, které kontrolují například činnost policie, které také mají určitou politickou citlivost. Já bych tedy eh, chtěl se podělit s mými kolegy poslanci eh, s tou obavou, abychom tady nedospěli k tomu závěru, že vůbec nemůžeme kontrolovat eh, činnosti zpravodajských služeb tak, jako kontrolujeme další jiné oblasti. Samozřejmě, kromě expertních skupin, je tady veřejnost, která se bude ptát, k čemu slouží parlament, který není schopen kontrolovat ochranu jeho soukromí. Děkuji vám. Thank you. And next... Děkuji vám. Jako další z Evropského parlamentu Sophie Interveld. Děkuji, pane předsedo. Já tak nějak si stále nejsem jistá, Eh, je škoda, že už předřečníci odešli. Je to skutečně složitá otázka. I když budeme mít dobrá pravidla, dobré mechanismy dohledu, tak velká část aktivit tajných služeb jaksi stále uniká jakékoliv podobě dohledu, ať už z jednoho důvodu nebo z jiného. Jeden důvod eh, je eh, kvůli té přeshraniční složce, to už jsme zmínili předtím. Jiný důvod je, že většina z toho, co dělají, se považuje alespoň tou tajnou službou jako takovou za legální. I konec konců ten mučicí program CIA byl svým způsobem povolený. Existovaly právní nóty, které povolovaly takovéto postupy. Zpětně za to můžeme říci, že to bylo amorální a nelegální, ale tehdy se to považovalo za schválené. Nebo jiný nedávný případ, eh, ten hack eh, společnosti Gemalto na nizozemském území, to nikdo nepopíral ze strany britské tajné služby, ale řeklo se ano, ale pohybovali jsme se v rámci zákona a tím pádem je velice složité provádět jakoukoliv formu dohledu, pokud je to všechno v rámci zákona, pokud je to všechno legální. Eh, máme tady toto slyšení a zrovna čtu v nizozemských novinách, že bylo dokázáno rakouským poslancem, že BND na žádost NSA špehovala nizozemské společnosti a instituce. No, a jak my tady máme provádět nějakou kontrolu nad aktivitou tohoto druhu? a svým způsobem tím pádem mluvím k před, těm předchozím řečníkům, než k těm, kteří jsou na eh, pódiu teď, protože vy možná sdílíte mé obavy. Víte, no, když mají jednotlivci pocit, že jim někdo uškodil, mají jít k soudu. Velmi často jednotlivci vůbec nevědí, že jsou předmětem takovéhoto masového dohledu. Nebo členské státy by si měly říkat pozor, pozor, nešpehujte nás, ale nic takového nefunguje. Je evidentní, že potřebujeme daleko robustnější formy dohledu. Myslím si, že dokonce i tam, kde ty robustní formy dohledu fungují, eh, existují, pardon, musíme konstatovat, že selhali. Podívejte se na programy CIA, na špehování NSA, na aktivity GCHQ ty systémy selhaly. A nemyslím si, že se musíme, ne, ale budeme muset vypracovat něco daleko silnějšího, daleko důraznějšího, než máme teď. Musí existovat nějaký mechanismus na mezinárodní úrovni, pakliže má docházet ke spolupráci mezi eh, spravodajskými službami. Děkuji, Sofii. Teď zde jsou dva další dotazy. Nejprve z Bundestagu, Han Christian Ströble. Prosím. Já. Já bych chtěl poukázat na to, že my poslanci můžeme kontrolovat jenom to, co se dovíme. Eh, co máme, jaký pozna, jaké poznatky dostáme a čemu dostáváme a čemu rozumíme. A tady nikdo z nás asi není expert na spravodajskou službu a proto potřebujeme, aspoň tak se to teď pokuším, pokoušíme upravit v Německu, podporu Eh, ze strany expertů. Existuje gremium, poslanecké kontrolní gremium, tam je devět osob, devět poslanců, ale toto gremium se pokouší spolupracovat s, s lidmi z nejrůznějších oblastí. Je to tedy um, taková směs, vy jste na to poukázali, mezi expertními znalostmi a vědomostmi, eh, které získáváme od těch expertů a mezi politickou parlamentní kontrolou. A proto je pro nás vzorem eh, Severoamerický kongres, kde Poslanci mají veliké týmy, až do 60 členů. Mají tedy, kteří jsou schopni jít do spravodajských služeb a informovat se tam, získat patřičné vědomosti, aby mohli poslanci kontrolovat. A to byl tady první bod. A druhý bod, ten už tady zazněl od kolegyně z Nizozemí, stejně tak jako od eh, rakouského kolegy. Jak to vlastně je? Smějí nelegální tajemství být tajná, eh, může spravodajská služba i legální tajemství držet skutečně v tajemství. V Německu to tak máme teď. V Německu je ilegální špehovat evropské instituce, instituce Evropské unie či západoevropské vlády. Smí spolková vláda nám poskytnout, pardon, zadržovat nám informace o takovýchto ilegálních špehovacích akcí a odpovědí parlamentu může pouze být, že i nelegální tajemství nesmí zůstat utajovaná, ale musí být předložena parlamentu ke kontrole, aby z toho mohly být vyvozeny důsledky. A třetí bod, a na to jste poukázal vy. Edward Snowden je pro nás všechny samozřejmě příkladem eh, zlomu doby, protože zveřejněný dokumentů ze strany Snowdena ehm, znamenalo, že víme daleko víc, než jsme věděli předtím. A neměli bychom z toho vyvodit závěr, že budeme potřebovat evropskou úpravu pro whistleblowery, pro whistleblowery působící pro ochranu lidí, pro ochranu osobních údajů a pro ochranu proti zločinům, které konají eh, zpravodajské služby nejenom v USA. Byli by to lidi ze zpravodajských služeb, eh, kteří by potom informali eh, poslance a veřejnost. Nepotřebujeme něco takového. Evropský soudní dvor už se tím zaobíral, když se jednalo o obchodní tajemství nebo v případě eh, podniku, eh, kde došlo ke skandálům nebo nesrovnalostem, které nahlásili spolupracovníci těchto podniků. Eh, Přece potřebujeme práva osob, aby bylo jasné, když zjistí takový skandal, jako zjistil Snowden, a dají to na vědomí veřejnosti, aby proto se nedostali do vězení. E, takové zásady by si tedy Evropa měla osvojit a vytvořit. Thank you very much, Děkuji vám, pane kolego. Kolegové, e, trošku nás začíná tlačit čas. Ve 12.30 máme jít na oběd a rád bych dal možnost našim oběma řečníkům, aby zareagovali. Takže a, a najednou tady máme takovou kaskádu žádostí o slovo a já se pak mám také ještě vyjádřit na závěr, takže prosím, já bych eh, navrhl omezit řečnickou dobu tak na jednu až dvě minuty maximálně. Nevím, na co jste zvyklí ze svých parlamentů. Eh, ve Velké Británii žádné takové limity nemáme, aspoň pokud vím. Ne, ne, ne, ne, ne, pane kolego, to bychom nestihli už vůbec nic. A to by byl problém. Pokud budeme něco komentovat, tak tady budeme do 6 do rána. Ale eh, nevím, jak to je v Německu, tam asi něco takového máte. A vy, a vy jste Skot, podívejte se, já vůbec nevím, co dělají ve skotském parlamentu. Takže zkrátka, Pokuste se omezit se na jednu až dvě minuty a uvidíme, jak to půjde. Tak a začne tím náš koordinát, naše koordinátorka EPP z Německa, Moniko. Takže omlouvám se, ale někdo s tím začít zkrátka musí. Není to nic osobního. E, takže Monika, e, koordinátorka EPP z Německa. Please go ahead. Claude, ich komme auch mit zwei. No. Eh, no, já to zvládnu i za dvě minuty. Eh, nejlepší je stručnost. Eh, považuji za naprosto správné, když poslanci používají expertní názory a u SWIFTu rozhodli, že budou instalováni specifičtí eh, vyškolení soudci. Ne každý poslanec a myslím si, že to by bylo skutečně eh, nadhodnocení schopností poslanci, kdyby každý poslanec se domníval, že má schopnost eh, vyznat se perfektně v každé oblasti vysoce tajné či vysoce spravodajské a proto je nutno, aby tito experti nám pomáhali. Ale pane kolego Štrobere, když se jedná o ilegálních, nelegálních tajemství, no co to je nelegální tajemství a jak někdo toto v úvozovkách nelegální tajemství bude vůbec hodnotit? V této souvislosti bych ráda poznamenala, že potenciální tajemství ze spravodajských služeb, tady bych chtěl, jakkoliv podporuji Sophie Indveld, eh, co se týče protestů proti metodám mučení, myslím, že v Evropskému parlamentu neexistuje nikdo, kdo by byl tak mdlého rozumu, kde by, že by podporoval toto mučení při sledovacích akcích. Hmm, a myslím, že všichni jsme si zajedno v tom, že je to neadekvátní. Já si myslím, že důležitá je transparentnost. A pak, když to chceme my poslanci, pak musíme stoprocentně zabezpečit, aby podstatné poznatky, které získáváme, se neodstnou ve sdělovacích prostředcích, protože když tomu dojde, tak samozřejmě automaticky reagují na to zpravodajské služby a upozorní, že to znamená ohrožení života. A proto musíme také Eh, Eh, ty sankce, které platí eh, proti poslancům, ty sankce by měly být oplatňovány i proti poslancům, když tady ty informace nedrží. Co se týče Snowdena, ne, já bych neglorifikovala zrovna jeho činnost. Musíme mít adekvátní ochranu pro ty, kteří zprostředkovávají podstatné znalosti o protiprávně získaných informacích a dají tyto na vědomí poslanci nebo odpovídající místům, ale na druhé straně musí být také jasné, že nesmí se dostat, prosáknout na venek údaje, které by mohly způsobit velké poškození. A co, a já si nemyslím, že dne NSA a jeho vyšetřování vůbec ničemu neprospělo. Když se podíváme, získávali přece jenom poznatky, poměrně kvantitat, velké kvantitativní poznatky, které nám NSA dal a eh, které nás zachránili před atentáty a nebo pomáhali při odhalování zločinu. Musíme se pokusit mít diferencovaný pohled a ne připojovat se k nějaké obecné kampani. Thank you, Monica. Next is from the National Art. Of... Uh, další Peter Pils z Rakouska. Peter. Okay. Ich lerne gerade Knöpfe zu bedienen. Právě se učím zapínat tlačítko mikrofonu. Eh, kolegyně z Nizozemí už mě představila. Já jsem ten poslanec, který eh, pravidelně se zaobírá záležitostmi NSA a BND a také je zveřejňuje a já jsem dnes měl to potěšení s nizozemskými a belgickými kolegy z, tohoto, z této sněmovny to udělat, z tohoto parlamentu. součástí zpravodajské služby je Eh, postupovat podle zákona, ale přičemž je část jejich aktivit je jasně proti zákona. A já nevidím důvod, proč bych jako rakouský poslanec se musel získávat investigativní dokumenty, eh, to je například seznam priorit NSA, abych vůbec mohl dostat mé povinnosti eh, pracovat v dohledu zpravodajských služeb. E, musíme, co se týče akcí NSA a BND, nejenom proti Rakousku, ale také problematické spolupráci na evropské úrovni, která tady ještě zcela zjevně neexistuje. Já teď vynechám prostě tu záležitost BND a, a NSA vůči Rakousku, ale chci říct jinou věc. My v Rakousku a pravděpodobně to bude obdobné v dalších zemích, že Eh, špionáž směrem na venek nefunguje, pakliže je souča- pod jednou střechou se s vnitrozemskou spravodajskou službou. Já kontroluji spravodajskou službu a v mezinárodní úrovni je to něco takového jako rodina, řekl bych přímo jako kmen. A eh, tady máme eh, Washington, tam je velký jakoby bratr nebo poslanec, vyslanec E, v západní Evropě jeden a potom další. A myslím si, že když tady máme velkého, středně velkého a malého takového poslička, který v tom pracuje, tak to nemůže fungovat, protože ten malý nedostává informace, ale spíše ho bíjí. A to je přesně ta situace, v jaké se nacházíme teď v Rakousku. A proto musíme diskutovat o tom nejenom, jakým způsobem můžeme co nejlépe spolupracovat, nejbrž by nemělo smysl od země k zemi, od státu k státu eh, eh, oddělit špionážní činnost směrem na venek a zahraniční činnost od, tuzems, od vnitrozemské na zahraniční služby. Činici. Tohle Katrina Činici z Itálie, členka Evropského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla poděkovat všem referujícím těm z první podiové diskuse, které jsme doposud vyslechli. Děkuji za ty velice vyčerpávající informace, které jsme získali protože když hovoříme o spravodajských službách, tak nutně hovoříme také o bezpečnosti našich zemí, o bezpečnosti, která vyžaduje celou řadu opatření. Samozřejmě se to bezprostředně také týká základních práv občanů, jako práva na soukromí. To znamená, že tato opatření samozřejmě vyžadují parlamentní kontrolu, kterou tedy musí poslanci vykonávat a proto mě zajímalo to, co řekl především profesor Cameron je třeba, aby existovala specifická gremia, k tomu zcela jistě patří takové instituce jako soudy, soudci či státní nadvladní, kteří mají možnost získávat informace právě na ochranu lidských práv. To by byl důležitý příspěvek k demokratické kontrole. Spravodajské služby nakládají s aktivitami, které jsou velice závažné, mají kriminální povahu a jsou přeshraničního charakteru. Každopádně se týkají více států. A kladu si tudíž otázku, do jaké míry by nebylo nutné dospět k určité koordinaci a mm, e, k sladěvání nejenom toho, co se týče zahraničních spravodajských aktivit, ale co se týče také ochrany a kontrolních opatření. Co může a musí dělat v této souvislosti Evropský parlament? Rada bych eh, tady zmínila určitou mou úvahu. Možná, že by jedna mož, z možností eh, byla ta možnost, kterou již vydala Rada Evropy. Asi to nebude úplně to tež, ale to, co vydala Rada Evropy, eh, co zakotvila v úmluvě týkající se možnosti přístupu k dokumentům, zda by to nemohlo být určitým modelem, ku příkladu pro to, co se týče k přístupu obsahu určitých dokumentů, anebo neby, zda by to nemohlo být vzorem pro účinnou kontrolu, jakým způsobem lze dospět k obecné koordinaci či sladování postupu. Jak jsem řekla, často se jedná o kriminální aktivity, eh, které jsou zkoumány pravodajskými službami. To bychom mohli vzít jako příklad. A posledním řečníkem. Ehm, po, našich parlamentních kolegů z portugalského národního schromaždění předseda dohledového orgánu Fernando Negra. Fernando, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já eh, budu velice stručný, abych rád podpořil to, co řekl náš kolega Sanchez ze španělského parlamentu, jak důležitá je parlamentní kontrola. Ta má přece zásadní význam, protože v parlamentech jsou, panují nejrůzní, jsou zastoupeny nejrůznější vize společnosti. Máme tady bezpečnostně politické přístupy, ale také přístupy, eh, které se soustředují na ochranu lidských práv. A proto v, poslanecké, v poslaneckých sněmovnách je třeba zohledňovat také ty technické parametry. Eh, jednotlivé, poslan, jednotlivé parlamenty mají grémia, eh, výbory či komise, kde také eh, pracují experti a proto mohou být vytvořeny podmínky pro to, jak sladit technické a parlamentní konání. A tady to je důležité pro eh, nakládání s informacemi. Děkuji. Děkuji, děkuji za stručnost, pane Styči. Se přihlásil do diskuse, můžete prosím velice stručně. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Velice rád bych slyšel váš názor na následující věc. Eh, reálné eh, aktivity v kontrolních orgánech parlamentu. Ty, tyto orgány často nejsou schopny získat odpovídající informace, pakliže takové informace eh, se týkají operací, které se konaly v jiných zemích. Často je tomu tak, že víme, odkud tyto eh, informace pocházejí, ale nevíme, do jaké míry eh, byly prováděny v souladu se zákonem nebo zda došlo k porušování předpisu. Eh, co si o to myslíte? Kolegové, děkuji za stručnost a disciplínu. Já velice oceňuji. Chci, um, ehm, byste se podívali na parlamentní rezoluci, paní Holmer hovořila o tížné otázce kritiky, whistleblowing. My jsme v mnoha případech jsem byl tímto velice citlivými otázkami. Pokud eh, jste nečetli naše rezoluci, tak prosím, abyste si ji přečetli pokud jste to ještě neudělali. Dám č- eh, příležitost panu profesorovi Cameronovi. Eh, děkuji. Mm, děkuji za zájem. Mm, především to první otázka je eh, otázka spravodajských mm, agentur. Prosím, přečtěte si zprávu z roku 27, z roku 2007, že se, která se zabývá vnitřní bezpečností. Je to, tam je podrobná diskuse, politici e, často e, tedy e, říkají něco, že to je staré, je mm, nudné, ale prosím, podívejte se na tu zprávu z roku 2007. E, paní Žoli, to je jednoduché téma. Američané říkají, spočítejte si to. Pokud máte velkou spravodajskou agenturu, nemůžete eh, eh, ten dohled dělat velice malým eh, dohledovým orgánem. Je to jednoduché. Britský systém, tam je malinkatý dozorový orgán, dohledový orgán. A GCHQ Eh, mm, to, řeší, eh, to řešili sedm pracovních dnů. Je to trošku víc, než že se podíváte, že tam ta budova ještě stojí, když projíždíte kolem, ale ne o moc. Třetí otázka, to se objevuje znova. Tady je určitá nedorozumění. Um, um, říká, co říká komise o parlamentním dohledu. Tady je um, je to otázka tedy uh, velice citlivá otázka pro kolegy z některých zemí, kteří mm, se snažili dosáhnout prav, prav, větších pravomocí pro parlament. Někdo tady říká, že parlament by neměl nic, to já neříkám. To tady chci říct jasně, jsou různé modely a každá země se musí rozhodnout, jaký model je pro ně nejlepší. Jsou problémy s, eh, s tím, aby parlament eh, dělal strategický dohled. Tady jsou, řeším to signály, signální eh, zpravodajství. Mm, jsou možnosti. Jednak by to autorizaci mohl vydávat hybridní orgán, soud se soudci, nebo formální, ehm, mě by tam mohli být poslanci, bývalí, třeba bývalí poslanci, které je možné vybrat, třeba je mohou nominovat strany, může ten orgán být zodpovědný parlamentu, jako je to v Německu, takže jsou cesty, jak do toho zapojit parlament. A musíte říkat, my eh, schvalujeme pravidla pro jaderné reaktory a také o tom mnoho nevíme. Ano, jistě. Parlament si vyžádá z zvenku, pak to projedná, schválí zákon. K tomu má eh, demokratickou legitimitu, ale neděláte inspekci jaderného reaktoru a kontrolujete, jestli tam nejsou mezery a o tom mluvím. Někdo musí tam jít a zkontrolovat, zda tam nejsou díry. A to může dělat hybridní expertní parlamentní orgán, aby tam byla zapojena legi- demokratická legitimita, kterou má jenom parlament s tou expertízou a e, schopností posoudit to do detailu. Já nejsem tedy proti parlamentu, zasedám konec konců v jednom. E, Otázka š- sledování špionáže vlastních občanů. To je obtížné, protože i vlastní občané mohou být ohrožením nás a našich občanů. Pak je tady otázka těch zahraničních bojovníků a podobně. My jednak je povinnost Eh, aby neměli přístup k datům, které převádíte do jiných zemích. To ale ne, nepomůže řešit problém transferu dat o jiných občanech EU do jiných zemí EU. Například Švédsko bude mít data a dá je Američanům. Protože se to týká třeba, a bude se to týkat třeba Finů nebo Rakušanů. Důležité je, zajistit, aby práva všech občanů z jiných zemí byla v legislativě, aby to nebylo zakázáno, ale aby se řeklo, zamyslete se nad e, přenosem těch informací. Co se týče přijímání dat, tak může říci, že se můžete jenom dívat na data, které dostáváte, pokud plníte požadavky e, které jinak platí. Um, takže to jsou dvě možnosti. Je ale důležité akceptovat, že i cizinci mají právo na soukromí. Můj jisté právo na soukromí. Eh, Chci, abyste se podívali na zprávu komise z roku 2015. Zase je to podrobná zpráva, specificky se týká signální zpravodajství, ale společně je třeba se na to podívat společně s tou druhou zprávou. Mm, mm, ten dohled nebyl eh, tedy dostatečný v tom případě a ten eh, program předávání občanů je samozřejmě to je hrozné. Dohled byl v tomto případě obejit když se podíváte na zprávu Senátu, tak dohled, který existoval, byl obejit. Záměrně obejit. V důsledku politických tlaků. To byl ten problém. A ty úniky, které byly do tisku ze CIA, já to nechci nějak obhajovat, vůbec ne, ale říkám, že tam byly úniky. Co se týče NSA, tak problém byl, že signální zpravodajství nebylo považováno za něco ovlivňuje soukromí stejným způsobem a je to lépe akceptováno, více akceptováno. Že to není o soukromí, prostě o kon, je to o kontrole prekorzorů, um, ehm, zbraní hromadného ničení a podobně. Ale některé z toho ovlivňuje soukromí a tady je povědomí v USA. A proto bylo eh, schváleno to mm, zákon. A protože ten dohled nebyl dostatečný parlamentní senátu. A když se na to podíváte, ne, nebylo dostatečný, je to fragmentované v USA, někteří dělají dobře, to dělají dobře, ale není to dostatečně efektivní. A z mnoha různých důvodů, které jsou ve zprávě eh, mm, výboru mm, Brátek. Není to neznamená, že tedy parlament nemá politicky důležitou roli, eh, jak si volat eh, odpovědnosti k ministři, kteří se ovšem mohou skrývat za utajením a to je ten problém v této oblasti. pan Otmar. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto velice zajímavou otázku. Já chci zmínit tři body a je, omlouvám se, že zodpovídám najednou na všechny tři. pan Cameron již na některé odpověděl. Myslím, že je velmi důležité mluvit o vztahu mezi policií, orgány v trestním řízením a zpravodajské služby. Hmm, příští zpráva bude analyzovat eh, to detailně z, z jednoho konkrétního důvodu. Tyto vztahy jsou často, nebo často nejsou zjevné ze zákona. A vztahy a výměny nejsou nutně stanoveny zákonem, což je samozřejmě jeden problém. A já eh, vyvodím jeden eh, stejný záměr, závěr, co se týká vztahu mezi spravodajskými službami. Zase to je oblast, kterou zřídka řeší zákon. V některých členských zemích je se jasně říká, že to jsou mm, přísně tajné věci a že by neměly být eh, předmětem nějaké zákonné regulace. V některých členských zemích samozřejmě dohled, národní eh, dohledové orgány by měly mít možnost posuzovat alespoň tedy um, přijímání těch Uh, Byly provedeny kontroly dodržování základních práv před odesláním zpravodajských informací. Pak je tady zajímavá otázka, která se týká toho, zda to bylo povoleno ze zákona nebo ne a slabiny dohledu. Já bych řekl v této fázi, E, že nebudu klást příliš velký důraz na slabiny dohledu a podívám se na text e, legislativy no- v členských zemích. A proto bych se chtěl podívat na e, ten zákon. Já si myslím, že by tady měla být flexibilita určitá, aby eh, ty služby mohly plnit své úkoly, ale jsou tady základní věci, které chci připomenout ve své prezentaci, že eh, jasnost akceptování některých definic by umožnilo eh, dohledovým orgánům, aby chápali svůj mandát a věděli, co mohou dělat a co ne. My bychom se měli vrátit k formulace legislativy a v zemích, členských zemích, které teď reformují legislativu, tak by měly prověřit, zda mají rovnováhu mezi dostatečnou flexibilitou a dostatečnou jasností. Abych se vrátil k tomu, co řekl pan Bickford, který řekl, že členské státy pravděpodobně dosáhli eh, úrovně rozhodnutí Leandra ne Klas. Nejsem o tom přesvědčen. A to jsou, já samozřejmě mám předběžné, eh, pouze předběžné výsledky, ale nejsem si jist, že právě ta nutná jasnost právního rámce je e, již přítomna v členských zemích. Děkuji. Děkuji vám i za stručnost a za to, že jsme dodrželi tím pádem celkový čas. Kolegové, díky, že jste přišli a že jsme tak hezky zahájili tuto konferenci a děkuji vám za participaci. Teď jenom několik oznámení. Začneme znovu v 14.30 a začneme jak si probírat jednotlivá témata hlouběji. Připomínám, že workshopy dnes odpoledne budou podle Chatham House pravidel, tak abyste se všichni mohli svobodně vyjadřovat eh, o svých zkušenostech a názorech eh, z každodenní činnosti ve vlastních parlamentech. Rovněž eh, zaměstnanci, kteří doprovázejí delegaci, jsou zváni na staff level meeting, uspořádané od 14 do 14.30 hodin v místnosti Jan 4Q1, tedy pouze pro eh, zaměstnance doprovázející národní delegace máme pro vás zvláštní schůzy, tedy mezi druhou a půl třetí odpoledne. Pokud potřebujete více informací o této schůzce, prosím, požádejte o informace sekretariát. Tam půjde o prezentaci o e, evropské síti dozorovatelů nad spravodajskými agenturami. A pro všechny ostatní, prosím, buďte zde včas ve 14.30, kdy budeme pokračovat. Přeji vám dobrou chuť. Prosím, přijďte včas, začínáme ve 14.30 a díky ještě jednou za skvělé dopolední zasedání. Začínáme 14.30 za zavřenými dveřmi. Děkuji.